So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this morning's meeting. Our first... Dobré ráno, milí kolegové, zahajuji zachezání. První eh, pořad, eh, bod pořadu jednání, bod číslo 13, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže, velice významná, dostane se na plenární zasedání. Dnes vedeme eh, druhou rozpravu k tomuto tématu a rovněž minulý týden, z toho, co vím, se kodalo, konalo zasedání stínových zpravodajů, kteří zvažovali 221 eh, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a nyní se obracím na pana Remona, aby nás seznámil s aktuálním stavem věci. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit německy. Ono je mm, pro mě příjemné vyjednávat o této zprávě, protože všichni se k ní staví konstruktivně, i ty pozměňovací návrhy dávají smysl a naše schůzky stínových zpravodajů, ať už ta minulý týden ve Štrasburku nebo všechny ostatní, se nesly ve velice konstruktivním duchu a zdá se, že se opravdu uh, Eh, směřuje směrem k velice dobré zprávě. Je to jednak tím, že všechny politické skupiny jsou zajedno v tom, že EU ve stávající podobě uh, funguje dobře a i komise, jak se k tomu staví, přispívá významným způsobem, aby ta hospodářská soutěž fungovala co nejlépe. A máme takovou luxusní situaci, totiž, že máme možnost se zamyslet na budoucností hospodářské politiky a naše diskuse i většina pozměcí návrhu se právě ubírá směrem k eh, rozebírání centrálního tématu, o něž tam jde a dnes i od stínových zpravedajů o tom uslyšíte, totiž digitální sféra, jak má hospodářská soutěž fungovat v digitálním věku, kde se nacházíme a v klasické hospodářské soutěži neznáme určitý typ problému, například WhatsApp a Facebook, fůze, to znamená obrovské velký eh, megapodnik a který nabízí eh, služby zdarma, tedy službu Messenger a co se týče mm, poměřování například tržního podílu či obratu, to se vůbec nedá použít, protože když je to zdarma, tak se to nedá propočítat a my nejsme schopni posuzovat eh, jejich vliv na tržní prostředí a rovněž ani posuzovat hodnotu těch osobních údajů uživatelů těchto služeb. Tam je více konkrétních případů, takových například eh, tržní platformy eh, k pronájmu pokojů, hotelových pokojů, do jaké míry hospodářská politika či eh, konkurenční politika se musí podívat na to, či na telekomunikační služby, kdy máme co dočinění s veřejným zájmem a kdy bychom měli zvažovat hlavně tržní faktory či e, tržní prostředí. Takže to bude další velké téma k projednání. A nyní ještě se vracím k té základní otázce té zprávy. Totiž musí se tento funkční a dobře fungující zákon o tržním prostředí nějak měnit, aby se týkal i relevantních témat eh, společenských, demokratických, politických. Nyní vedeme diskuse například k Brexitu a k tomu, že některé z těchto platform jsou v podstatě zneužívány politickou propagandou. Možná se i na to musíme podívat je eh, vůbec způsobilým rámcem zákon či hm, se nějaké právní akty týkající hospodářské soutěže, anebo bychom spíše měli uvažovat eh, o hospod- zákonech týkající hospodářské soutěže obdobných pro demokratické fungování. A pak ještě zemědělství. Tam se o tom rovněž musíme bavit zda a do jaké míry se to týká toto odvětví. Za posledních 30 let měli jsme koncerny, které kdysi měly 12,5% tržní podíl, nyní mají už 62% a to dramaticky mění například obchod s osivy a nejde pouze o zisky, obrat či tržní podíl, ale spíše o to, zda bychom takové soustředění moci prodávat určitý zemědělský artikl pojednat jinak. Zda vůbec je tedy zákon o hospodářské soutěži vhodným nástrojem, nebo zdá se jedná o něco, co není v zájmu nikoho, taková um, situace a mělo by se to pojednat jinak. A ještě jednou děkuji novým zpravodajům. Vše běží výborně. Já vám velice děkuji, pane Raimone, a dejme se tedy do toho. Za EPP pan Hökmark má slovo. Děkuji vám. Děkuji, zpravodaj. Tady jste. Za zprávu a i za to, jak zde navodil to téma a uvedl nás do diskuse. Každý kolega zpravodaj se zdá má něco relevantního, co říci k té hospodářské politice. Z mé strany, kdybych tu problematiku měl reflektovat, tak hlavně řeknu, že v první řadě potřebujeme chránit a hájit integritu komise v tom přístupu k politice hospodářské soutěže. My bychom neměli být těmi, kdo budou komisi úkolovat a upozorňovat, že by se měla hlavně soustředit na to či na ono. Nesmíme se ani pokoušet jakékoliv úsudky či jakákoliv rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže nějakým způsobem mm, stavět do politického světla. My tím, že hájíme nezávislost komise, tak eh, stojíme na straně politiky hospodářské soutěže jako takové. A to je ten základní výdobytek. Musíme samozřejmě zajistit, aby nevznikaly kartely, ale na čem záleží ještě více, je mít hodně příležitostí pro ty, kteří do té hospodářské soutěže vstupují, a to i přeshraničně. Tedy z tohoto pohledu musí konkurenční politika z pohledu, jak ji řídit, nesmí být mikrořízena. Na druhé straně, když máme trh s energií, tak tam je vhodné, že se komise podívá na hrozby, dominance na trhu s energií a to je taková specifická situace. Někdy nás překvapuje, že komise nezakročila. Chceme, aby komise zakročila, kdykoliv se jedná o citlivou záležitost, která má význam. V jednom z pozměňovacích návrhů rovněž říkáme, že nechceme ovlivňovat komisi z pohledu politických úvah, ať už se jedná o sociální záležitosti, životní prostředí, klima a tak dále. To jsme my, kdo odpovídáme za legislativu v oblasti eh, klimatu, energie a tak dále na celoevropské úrovni, ale komise pak eh, musí konat. Avšak nesmíme jim ukládat, eh, aby zohledňovala politické faktory zdůrazňujeme, že se snažíme činit kroky proti daňovým politikám vlád, které by mohly znetvořit hospodářskou soutěž. Na druhé straně musíme bedlivě jednat tak, abychom se nepletli vládám do jejich politik. Zatím jsme učinili první kroky. Z mého pohledu to vypadá tak, že pokud budeme zároveň respektovat nezávislost komise a vůli podpořit hospodářskou soutěž a zdůraznit to, že dynamika vznikající z hospodářské soutěže je takovým nábojem a zároveň, že chceme nějakým způsobem se zabývat i digitální ekonomikou a digitálními platformami, ať už v energetice, či ve službách a tak dále, že by za to všechno měla být odpovědná komise a my ji prostě musíme poslat silné poselství. Chceme vědět, silnější hospodářskou soutěž, lépe nastavenou, která prospěje našim ekonomikám a i celé evropské ekonomice. Děkuji, pane Hekmarku. Za SAD je tady paní Ani stínovou zpravodajkou. Máte slovo. Děkuji. Jak už bylo řečeno, pan Šany, tady socialisté a demokraté Eh, ohledně toho, jak se k tomu staví pan Raymond, předkládají pozměňující návrhy v těch záležitostech, na něž záleží nejen naší politické frakci, ale i občanům. Zmíním se o pár záležitostech. Daňová politika. Tam ano, já chápu, že se jedná hlavně o národní pravomoci, ale určité aspekty mají celoevropský význam, jak už zde předřečník zdůraznil. Někdy se vlády snaží vyhrát a uhrát pro sebe víc tím, že tu daňovou politiku nastaví tak, že ta hospodářská soutěž je narušena. Pak rovněž digitalizace a změny v telekomunikacích jsou sférou, již se musíme zabývat a navíc i ještě případy, kdy stát poskytuje určitou pomoc určitému odvětví. Tam se z toho musíme poučit a správně to upravit. A nakonec, z pohledu funkčního, bychom si přáli aby Evropský parlament sehrával relevantnější úlohu. Například, co by spoluzákonodárce, co by spolurozhodovatel. Chci tedy zdůraznit, že to, že se zabýváme různými aspekty zprávy v oblasti hospodářské soutěže, není něčím, co by vycházelo za naše pravomoci. Naše zpráva navazuje velice úzce na zprávu komise a snažíme se pomoci občanům. My socialisté se domníváme, že je to takto správně, že celý přístup je správný a doufáme, že na příštím zasedání sínových zpravodajů se zblíží postoje všech, všech politických skupin můžeme se lišit svými postoji, ale zájem občanů, zájem Evropanů musí být v popředí našeho zájmu. A nakonec, politické priority, které by mohly navazovat eh, na eh, hospodářskou soutěž, podpora inovací, růst, investice, ochrana občanů a ozelenění jednotného trhu, zejména digitálního trhu a energetická unie. Děkuji. Děkuji vám, pane Zany. A za EKA, EKR máme tady někoho. Za ALDE je zde někdo. A tedy GUE, paní López Bermejo. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěla poděkovat eh, panu eh, zpravodaji Raymonovi za odvedenou práci a chtěla bych říci, že ano, opravdu se jedná o velice komplikovaný návrh, eh, protože se zde musí zohlednit různé pohledy na věc ohledně skutečného dopadu evropských politik a ohledně toho, komu by takovéto politiky měly sloužit. Myslím si, že je vhodné uznat, že všechny frakce a alespoň e, můžeme e, poděkovat e, paní komisařce za její ochotu a za to, jak spolupracuje konkrétně s tímto výborem pokud jde o všechna tato témata, což je logické. Ale bohužel musím říci, že ostatní dohody, o kterých se hovoří, tak se zdá, že asi těžko jich dosáhneme. Především proto, že výchozí bod ohledně toho, v čem spočívá politika hospodářské soutěže obecně, tak to komplikuje, abychom pokročili ku předu v konkrétních oblastech. A v této souvislosti bych chtěla zdůraznit eh, dvě oblasti, které se týkají politiky hospodářské soutěže. Eh, za prvé eh, variabilita, protože ať už se jedná o samotnou definici či funkci této politiky, protože tato politika je otevřena změnám a nemůžeme proto s tím pracovat, jako kdyby ta bylo věc neměná. Musíme zohlednit vývoj situace. Na druhé straně mám pocit, že tady trváme příliš na tom, že politika hospodářské soutěže by měla být eh, něčím techničtějším. Já si myslím, že bez pochyby, eh, pokud eh, něco tvořilo součást podstaty Evropské unie, tak to byla právě politika hospodářské soutěže. Abych to řekla jednodušeji, není nic političtějšího než politika hospodářské soutěže a proto si myslím, že v žádném eh, případě nemůžeme této politice odebrat pravomoce ani, ani nesmíme dovolit, aby se to vzdálilo od Evropského parlamentu, protože je to právě ten Evropský parlament, který musí eh, ovlivnit eh, diskuze a směřování této politiky hospodářské soutěže. A my jsme přesvědčeni, že my zde bychom eh, to měli podrobit eh, většině, tuto naši práci. A jsou tady různé aspekty, kde musíme pracovat, eh, musíme bojovat proti monopolním cenám energie, proti zvýšením cen energie, což vede k energetické chudobě, musíme bojovat proti spekulaci eh, v distribuci a při obchodování se zemědělskými produkty, tak aby eh, spotřebitelé a zemědělci eh, těžili z výhod, které tento obchod plyne. Jedná se také o propast, která existuje mezi jednotlivými regiony a mezi státy a mezi občany. A musíme právě zde zasáhnout na trhu. A to se týká všech aspektů také digitální ekonomiky, což je nyní tak důležité a bude to stále důležité i v budoucnosti. A nebude to součástí žádného stromečku, teď, když se blíží Vánoce. Musí to být e, součástí takového toho dárku, který si sám Evropský parlament dá, tak aby ten politický proces byl efektivní. A už budu končit. Eh, původ politiky hospodářské soutěže je velmi eh, snadný. Musíme zasáhnout do trhu tak, abychom omezili negativní dopad na společnost a na spotřebitele. To je to, co si přejeme v tomto směru budeme pracovat a samozřejmě se vynasnažíme, aby došlo k širokému konsenzu a pan zpravodaj s námi může v tomto úsilí počítat. Děkuji. Děkuji. Je zde někdo za ENF? Pan Šváb se hlásí do Catch the Eye. Za EPP, prosím. Děkuji. Gratuluji jak zpravodaj, tak stínovým zpravodajům. To, co předložili, je poměrně eh, užitečné a srozumitelné. Já tady představím pár pozměňovacích návrhů, které se mi zdály důležité. 39. Ten je podobný 37. Mm, našeho stínového zpravodajka Hekmarka. Tam se vlastně hovoří o tom, že tady nejde o udržitelnost, možná v ekonomickém smyslu, ale každopádně tady nejde o ten všeobecný pojem, jak vnímáme udržitelnost. E, tady jde o to, jak fungují trhy, jak by měly fungovat za normálních okolností. A to je pak ideální jak pro nás, tak pro občany, pro životní prostředí. Za druhé, Stále se snažíme nalézt správné odpovědi komplikovaných otázek eh, týkajících se digitální revoluce. Určitě se nám nepodaří to vyřešit všechno najednou, ale na druhou stranu bychom se neměli bát učinit další kroky. To, co navrhuje komise, je dobrým krokem ku předu. A Potom jsou návrhy jako 54, 86, které e, ukazují, jakým způsobem bychom se mohli vydat ve chvíli, kdy hodnotíme situaci, když se vydáváme do hodnocení nějaké, e, nějakého nového sektoru. Určitě je důležité tlačit na členské státy, aby implementovali evropské zákony Často se stává, že členské státy ehm, nepostupují dostatečně rychle, dojde ke spožděním v implementaci a to potom způsobuje řadu problémů. Náš stínový zpravodaj eh, Gunnar Heckmark odvedl skvělou práci se svými pozměňovacími návrhy, také eh, hovořil o <clears throat> telekomunikacích. Eh, tady, když porovnáme Evropu s jinými částmi světa, vidíme, jak jsme slabí, jak málo jsme pokročili vůči pokrytí třeba 5G. A Mám otázku, která se zaměřuje vlastně na všechny, včetně komise. Když přemýšlíme mm, v, mm, o klasické politice hospodářské soutěže, mm, musíme si položit otázku ohledně kartelů. Je jich méně? Nebo existuje méně možností pro orgány, aby odhalily kartely. Tohle je něco, co potřebujeme vyhodnotit. Já určitě můžeme říct si ano, ekonomika je na tom špatně, kartelů je stále více, ale možná to je jinak. Tuhle tu otázku bychom si občas měli vyhodnotit, abychom věděli, kde si stojíme. Takže to je zatím z mé strany vše. Děkuji. Přeje se někdo další se vyjádřit? Politika hospodářské soutěže je obrovsky důležitá pro vnitřní trh. Není možné, aby efektivně fungoval vnitřní trh, pokud eh, nebudeme mít dobrou politiku hospodářské soutěže. Tady určitě jde o omezování kartelů, objev, vůbec eh, odhalování jejich existence a jak jste říkal, je, e, není lehké rozeznat, co je kartel a co není, protože to, co jsme tradičně pod kartelem vnímali, se teď nyní mění. Politika na hospodářské soutěže také e, v ní jde o to podpořit příslušné vnitrostátní orgány, aby byly proaktivnější v členských státech a aby se uplatňovaly evropské standardy v členských zemích. Tak aby tedy i politika hospodářské soutěže tam byla uplatňována takovým způsobem, že to všichni vidí. ty minimální standardy, které jsme tedy stanovili v této oblasti, jsou velmi důležité. Potřeba je, je eh, jak si propagovat, je potřeba, aby se za ně postavili všechny vnitrostátní orgány ve českých zemích. Důležitou roli hrál o mm, DG Comp na e, komisi. Tady jde vlastně o to, že se snažíme dosáhnout jakéhosi systémového dopadu e, na vnitřní trh. E, důležité je, že když vybíráme modelové případy, někdy se to dostane k Evropskému soudu, Ehm, někdy podniky mají pocit, že, že si mohou obránit svá práva, to, co vnímají jako svá práva. Ale prostě vyřešení těchto případů ze strany jako komise, tak soudu a tak dále, je potřeba, aby to bylo uděláno eh, v, taky v nějakém rozumném časovém úseku poměrně rychle, protože eh, jinak nemůže vzniknout právě tenhle ten systémový dopad. Takže je potřeba tady eh, i zdůraznit, eh, že tady byla kritizována g já si myslím, že neférově. Nicméně je potřeba se k tomu nějak postavit. Máme zde zástupce DigiCom, takže prosím, máte slovo. Děkuji. děkuji pane předsedo, děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům. Děkuji celému výboru. za jak eh, hloubku, do které se pustili při projednávání tohoto eh, tématu. Komise tomu, této výměně názorů přikládá velký význam. Je to velmi důležité pro DG Competition a jak už jste zaznělo, je velmi důležité podívat se také na to, jak se to vymáhá v realitě, jaká je praxe vůči očekáv- oproti očekáváním ve srovnání tedy a my vítáme, že máme poměrně široký konsenzus o nejdůležitějších tématech v této zprávě. Je zde řada velmi důležitých prvků, které byly nadneseny i v dnešní debatě, i v pozměňovacích návrzích. Takže já se k některým rychle vyjádřím. Takže za prvé je potřeba si vymezit eh, oblast působnosti eh, politiky hospodářské soutěže. Nemělo by to být omezeno na ceny a výstupy, taky kvalita, výběr a inovace hraje velmi důležitou roli. To jsou také parametry, které umožňují eh, nahlédnout na narušení trhu. I co se tedy týče životního prostředí, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví. Takže tohle to všechno Eh, se tedy dostává do hledáčku eh, komise ve chvíli, kde se zabývá třeba agrochemickými podniky. Eh, máme například Monsanto, které jsme přeskoumávali a nám jde tedy o ne pouze o náklady pro farmáře, ale taky o to, že farmáři mají mít možnost si vybírat. A asi se všichni shodneme na tom, že digitalizace vytváří své specifické problémy, protože my teď musíme sebrat dostatek faktů a vyvodit z nich závěry, které budou mít dopad na trh. To je tedy práce, která probíhá. Máme velmi komplikované příklady, například vyšetřování Google. Vyšetřování, které v takovéto formě zatím nikde na světě neprobíhá. Je to tedy úkol, který určitě nemůžeme považovat za dokončený. Eh, my jsme požádali tři odborníky, aby předložili zprávu s další analýzou digitálního prostředí, včetně tedy údajů, umělé inteligence a algoritmů. A to je Jeden z důvodů, proč komise eh, bude mít konferenci, která se v lednu bude věnovat všem těmto otázkám. Jde tady taky o to, jak rychle se ty věci vyšetří. Pro komisi je to velmi důležité. My zvažujeme celou řadu možností, jak bychom to mohli urychlit. Můžeme mít například praktická zlepšení jako přístup ke složkám po mm, spolupráci, další mm, zkoumání a přeskumy a tak dále. Ale i ten nejrychlejší případ, nejrychleji vyřešený případ je jen tak dobrý jako kvalita vyšetřování. Takže tady jde hlavně o to, <clears throat> aby se vyšetřily opravdu všechny relevantní fakty. Co se týče těch kartelů, to je prioritní oblast. Pro komisi po deseti letech ehm, dobrého vymáhání, pokud by tedy ta situace se nezměnila, eh, po, třeba tedy po de, pokud by se situace nezměnila po deseti letech eh, vymáhání nějakých eh, opatření, bylo by to ehm, tedy něco, co by určitě vyvolávalo starosti, ale na druhou stranu nemůžeme očekávat, že um, úplně eh, zmizí tedy jakékoliv uh, kartely. A dnes ale máme nejrůznější nové eh, možnosti, jak je objevovat i tedy právě v digitální oblasti. Kromě toho se snažíme podpořit roli oznamovatelů Potom eh, máme vlastně celý návrh, který předkládáme pro příští víceletý finanční rámec s nástroji, tedy, které budou eh, obrovsky důležité pro odhalování kartelů. A to všechno tedy říkám, že orientace vnitřního trhu je obrovsky důležitá eh, při stanovování eh, politiky hospodářské soutěže. Děkuji také eh, za podporu, které se Evropské komisi dostalo. A taky mm, musíme nadále spolupracovat s vnitrostátními orgány, abychom zajistili, že všechno se bude implementovat i ve členských státech. My jako komise budeme spolupracovat se spravodajem, stínovým spravodajem na dokončení této zprávy. Ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste byli ochotni eh, takto vstoupit do eh, dialogu. Děkuji komisi. Pokud se nikdo další nehlásí, eh, požádám pana Raimona, aby zareagoval na diskuzi. Děkuji. Jak jste viděli, diskuse byla velmi konstruktivní, bylo by velmi jednoduché mít eh, ideologickou debatu o celé věci, hovořit o tom jako levice proti pravici, fundamentalismus proti nefundamentalismu, ale to není potřebné. Pokud pan Šváb předloží pozměňovací návrh, kde řekne, že je potřeba integrovat eh, sociální externality, jinak eh, v trhy nebudou fungovat. To já s tím mohu naprosto souhlasit a takhle si myslím, že eh, dosáhneme konsenzu. Myslím si, že příští schůzka se stínovými zpravodajmi nás čeká zítra. Děkuji mnohokrát, pane Remone. Takže dnes jsme měli projednání pozměňovacích návrhů, hlasovat by se mělo 3. prosince a tedy na výboru a na plenárce předpokládáme, že budeme hlasovat eh, v lednu 2019. Eh, teď vám mnohokrát děkuji za všechny příspěvky, uděláme si krátkou přestávku, ale neodcházejte prosím, protože nás čeká hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou Euroskupiny Mariem Centenem. Tato výměna začne v 10 hodin. Děkuji.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 So dear colleagues. Vážení kolegové, dobré ráno a chtěl bych zde eh, velmi eh, srdečně přivítat eh, předsedu euroskupiny Maria Centena, který se zúčastní hospodářského dialogu a výměnu, výměny názorů ze na výboru Ekon. Víte, že takovéto setkání je vždy na podzim a poslední setkání bylo v únoru tohoto roku a u této eh, příležitosti jsme eh, mohli probrat otázky související s eh, řádným semestrem, dohled nad rozpočtem, ale také jsme vyhodnotili probíhající práci ohledně dokončení EMU e před Evropským summitem 14. prosince. A také získáme informace ohledně implementace zlepšeného rámce dohledu nad e, Řeckem. Tato diskuze bude tedy velmi e, zajímavá. E, budeme také hovořit o, o pojistce sem a o této reformě a také o koncepci fiskální kapacity. Víte, že pracujeme velmi tvrdě na těchto otázkách a myslím si, že jsme odvedli opravdu Eh, obrovskou práci, co se týče balíčku pro snížení rizika. A vzhledem k tomu, že by eh, se toto eh, mělo týkat příspěvku k reformě EMU a velmi se těšíme na to, co nám řeknete. Také, že nám pohovoříte o krocích, pokud je o Evropskou měnovou unii a také, že budeme moci eh, předjímat vývoj eh, během příštího roku, příštích dvou let a že se tedy dozvíme vše, co se děje, pokud jde o eh, reformu Evropské měnové unie. Ostatní záležitosti jsou také velmi důležité. A dovolte mi, abych řekl, že když jsem si přečetl vaše poznámky ze včerejška, tak musím říci, že se opravdu podrobně budeme zabývat eh, dohodou mezi komisí a SM, protože pro eh, Evropský parlament je velice eh, důležité otázka výsad komise a my doufáme, že tato dohoda neskončí nebo neomezí úlohu, kterou považujeme za velmi důležitou. A nedávno si vzpomínám, když jsme eh, hovořili o eh, komisi a pokud je o eh, vliv na otázku Řecka, to souvisí také s kostelem a doufám, že tedy se dozvíme zajímavé informace. a také se dozvíme o názoru eh, euroskupiny, pokud jde o eh, rozpočet a jsou to tedy velice komplikované záležitosti, tak eh, Mário, prosím, máš slovo, vítej u nás. Eh, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji, Roberte. Eh, vážení poslanci, jsem velmi rád, že zde mohu být zde v Evropském parlamentu na výboru EKON během tohoto pololetního hospodářského dialogu. Nejdříve pohovořím o současné ekonomické situaci a potom pohovořím o hlavních problematikách, kterou se zabývala euroskupina. Dnes, kdy se tady scházíme, tak eh, jsme svědky toho, že eurozóna eh, ekonomicky expanduje a že zaznamenáváme růst eh, po 22 po sobě jdoucích čtvrtletí když porovnáme situaci s rokem 2017, kdy jsme dosáhli nejvyššího růstu za 10 let, tak zatím se v tomto roce situace normalizuje. Eh, naše ekonomiky vytváří pracovní místa, eh, mzdy se také zvyšují, a což je pozitivní pro disponibilní eh, příjem. Také se zvyšují investice. Tato sit- ehm, a co se týče výhledu různých institucí, tak se poukazuje na velice pozitivní výhledy ekonomiky, ale samozřejmě musíme řešit rizika, která mohou přijít ehm, ze vnějšku. A e, chtěl bych e, zde e, pohovořit o kombinaci hospodářských politik, což je věc, o kterou se musí snažit členské státy eurozóny. Naše ekonomiky musí být odolné a musíme čelit budoucím poklesům, musíme mít Eh, příznivé ekonomické prostředí, tak aby se eh, mohlo vytvářet dostatek eh, fiskálních rezerv, abychom snížili také náš dluh. Musíme být ale obezřetně, nesmíme opakovat chyby z minulosti co se týče procyklických eh, eh, politik. Musíme rovněž zajistit, aby naše politiky nadále podporovaly růst. Samozřejmě to vyžaduje úsilí a zároveň také se musí zohlednit eh, slábnoucí prozatímní vývoj a to souvisí také s normalizací měnové politiky. A to mě přivádí k fiskální politiky. Členské státy, které překročí své střednědobé rozpočtové cíle, tak by měly využít fiskální politiku, aby uzavřel investiční eh, mezery a také musí využít příznivých finančních podmínek. A eh, země, které mají eh, limitované fiskální politiky, tak by se měly zamezit nebo zaměřit na fiskální rezervy a snížit dluh. A to se týče zemí také, které mají deficit Euroskupina na svém setkání v listopadu eh, diskutovala o probíhajícím posouzení návrhu rozpočtových eh, plánů. Samozřejmě jsme se museli soustředit na italský rozpočtový plán pro rok 2019, ale musím říci, že eh, výsledek je bohužel neuspokojivý. Revize návrhu rozpočtového plánu bohužel nezohlednila mm, náklady, kterých jsme svědkem na na trhu. A to souvisí se strategií Itálie. Pokud e, jde o návrh rozpočtového plánu, my zatím očekáváme stanovisko komise o italském návrhu rozpočtového e, plánu. To se bude samozřejmě týkat postupu při nadměrném schodku a e, Euroskupina o tom bude diskutovat e, na svém setkání e, v prosinci. Samozřejmě já chápu obavy Itálie, pokud je o pomalý růst a pokud je o komplexní sociální otázky. Samozřejmě existují další důležité problémy. A naše Eh, fiskální pravidla jsou prostředkem dosažení eh, cíle, nejsou tedy prostředkem eh, nebo cílem sami o sobě. Je důležité, aby podpořili hospodářský růst a aby, růst a aby umožnili hladké fungování měnové unie. Je potřeba, aby toto plnili jednotlivé země, to je v jejich individuálním zájmu, ale to také v zájmu společném. Eh, krize nám ukázala, že síla je v měnové unii a že eh, musíme postupovat eh, rozumně a mít odpovědné politiky a že tyto nekončí na národních hranicích. Také jsme se poučili, že některé ty reformy jsou bolestné, ale že jsou nezbytné jakožto důsledek krize. Eh, v srpnu tohoto roku eh, Řecko úspěšně dokončilo svůj ekonomický ozdravný program. A to byl ten poslední ekonomický ozdravný program, eh, který ještě běžel v eurozóně. Pro Řecko to nebyly jednoduché roky, bylo to velmi mm, těžké pro řecké občany, kteří se museli velmi obětovat, ale Eh, výsledek řecké politiky je eh, pozitivní a výhledy jsou eh, velmi dobré. A Řecko dosáhlo svých cílů už třetí rok po sobě. V červnu euroskupina se rozhodla o několika otázkách a dospěla k závěru, že program byl úspěšně dokončen. A toto se týká také značné e, tranše Evropského mechanismu stability finanční e, podpory a balíček, který se týká e, opatření pro řešení význačného zadlužení, tak abychom pomohli Řecku snížit dluh. Samozřejmě toto není náhradou ostatních politik. Řecko musí pokračovat ve svých reformách. Tyto reformy jsou důležité Eh, tak aby občané eh, měli eh, výhled udržitelné budoucnosti. Na setkání euroskupiny v černu Řecko přislíbilo, že bude pokračovat v těchto reformách. Postup Řecka se bude posuzovat a očekáváme zprávu komise, která by měla být eh, zítra. Eh, Euroskupina pravidelně posuzuje vývoj v Řecku na základě čtvrtletních zpráv, které připravuje eh, komise. A nyní bych chtěl pohovořit o strukturálních politikách. Eh, zodpovědné fiskální politiky jsou potřeba, ale nejsou dostatečné pro zajištění robustní a odolné ekonomiky. Tato úsilí eh, musí být eh, doprovázena ambiciozními strukturálními reformami. Potřebujeme politiky, které podpoří pod produktivitu a růst. Musíme také zlepšit institucionální prostředí a pro podnikání musíme také snížit nerovnosti. Z těchto důvodů euroskupina se pravidelně eh, schází a vyměňuje si eh, názory s eh, mm, význačnými akademiky. Myslím si, že je důležité, abychom se poučili ze zkušeností jednotlivých zemí a také, abychom měli informace od externích expertů. A nyní bych chtěl pohovořit o prohloubení hospodářské a měnové unie. Eh, chceme-li mít eh, no, odolnou hospodářskou a měnovou unii, tak musíme mít eh, správné národní politiky. A je lídři od nás očekávají konkrétní výsledky a od tyto závazky padly na černovém setkání Eurostopu. To se Mm, také týká eh, Evropského stabilizačního eh, mechanismu a Single Resolution eh, Fund. A toto bude v podobě fiskální linky a toto se bude týkat ESM. E Musíme také se postarat o hladké rozhodování a e, musíme samozřejmě mít institucionální e, podporu ze strany jednotlivých e, zemí a je potřeba mít diskuze v národních parlamentech. Také se zabýváme možností včasného zavedení společné pojistky, což by bylo ještě před rokem 2024. Samozřejmě existují technické výzvy, protože Eh, pouze eh, se eh, počítá, že SEF bude kompletně mutualizován do konce roku 2023. Toto samozřejmě vyžaduje politické rozhodnutí, ať už z kvantitativního či kvalitativního rozhodnutí z hlediska bankovního sektoru. A další otázka je reforma Evropského stabilizačního mechanismu, Eh, během eh, červnového samitu euroskupiny eh, byl přednesen mandát ohledně návrhu zprávy o dalším vývoji FSM. Týká se to jednotlivých nástrojů a také prevence krize a řízení rizik. Týká se to také obezřetnostních nástrojů ESM. Cílem této revize je, aby tyto nástroje byly efektivnější a za tímto cílem eh, musíme zjednodušit aktivit, eh, kritéria pro, aktivit, pro aktivaci, ale také zajistit, že budou dostatečně odolné. A je důležité, aby eh, současné nástroje navzem působily se stávajícími pravidly v rámci evropského rámce dohledu. Také otázka udržitelnosti je velmi důležitá a to souvisí také s krizí státního dluhu, protože krize během posledních let let nám ukázala, že musíme posílit úlohu ESM, co se týče řízení krizik a prevence, eh, což znamená, že ESM bude muset eh, být více zapojen do otázek finanční asistence, třeba co se týče analýzy eh, udrželnosti dluhu a je důležité tedy provádět dobrou revizi. A e, zároveň e, souběžně s touto rozpravou probíhá diskuze o, o možnosti e, klauz, revize klauzule kolektivních opatření, tam, kde je to potřeba. Komise a ESM konstruktivně jednali o optimálním rozdělení eh, práce, tak aby se zabránilo duplicitě a aby se plně respektovaly pravomoce jednotlivých institucí v souladu se smlouvami. A to je pro nás velmi důležitá věc. A chtěl bych také pohovořit eh, o institucionální formě ESM. Existuje konsensus, že v současnosti ESM eh, bude nadále zachovávat svůj, svoje mezivládní nastavení. Je potřeba za integrovat ESM eh, do legislativy EU, ale je to cíl spíše v dlouhodobém eh, horizontu. A potom další téma. Tady totiž se jedná o pojištění vkladů, rovněž zmíněné v červnu. Tady se volá po tom, aby vznikla cestovní mapa, aby se začalo politicky vyjednávat o tomto Edisu. Eh, úplná bankovní unie by rovněž měla mít řádně funkční systém pojištění vkladů. To uznávají všichni. Zároveň se jedná o politicky citlivou záležitost, protože názory na podmínky snižování či eh, řízení rizik nejsou v všech členských státech stejně. Nyní, když už se nám zlepšují podmínky a stav bank je lepší a rovněž probíhá i vyjednávání s Evropským parlamentem, jak už bylo zmíněno, jak jsem se s vám zmínil, tady je možnost reagovat rychleji a zároveň se i na této záležitosti dohodnout. To je předvstupní podmínka pro sdílení rizika na úrovni celoevropské a to zdůrazňují i členské státy, členové euroskupiny. Jiní jsou toho názoru, že je třeba vše ještě politicky probrat a to rovnoběžně s jinými diskusemi například o regulatorním zacházení ex, expozicí a my se tím budeme zabývat, ale nebudeme přitom zapomínat na to, jak citlivá je to věc, jak pro státy, tak i pro vkladatele a pro trhy. A nyní fiskální kapacita eurozóny, eh, eh, stav eh, peněžního trhu v USA a politické faktory znamenají, že většinou budou muset z politického pohledu vše zajišťovat soukromí hráči, například na národní evropské banky a dobrá funkční kapitálová unie ale je zde i místo pro veřejné sdílení rizika a fiskální kapacitu, která by mohla mít doplňující úlohu eh, veřejný nástroj pro sdělení rizika by nám umožnil lépe reagovat na asymetrické šoky, které jinak ECB eh, e zahltí. Na druhé straně jsou zde oprávněné obavy u um, fiskální kapacity, která by neměla zbavovat zemi povinnosti nastavit zdravé fiskální podmínky v první řadě. Um, Názory členských států se zde diametrálně liší. Já jsem ale přesvědčen, že čas přinese kreativní řešení, která všechny tyto obavy bude řešit. Určité záležitosti už byly nakousnuty, i když se summit v červnu tím výslovně nezabýval ale fiskální aspekty už jsou mainstreamovány do všeho, o čem jsme hovořili, bereme tuto záležitost vážně. Kromě toho musíme vše nahlížet v širším kontextu eh, vyjednávání o víceletém finančním rámci. V závěrem bych rád řekl, že jsem přesvědčen, že Euroskupina na svém prosincovém samitu přijde s přesvědčivým, s přesvědčivou zprávou o pokroku. Jsme nyní v kritickém období, určitými záležitostmi se ještě musíme důkladně zabývat. Budu se těšit na ohlasy, na vaše připomínky. Je to dlouhá cesta, cesta, na níž jsme vděční parlamentu za doprovod. Je mi ctí, že mohu na této cestě vést, že mohu občanům se snažit dodat silnou eurozónu, dobrou funkční eurozónu a tento projekt rozhodně k tomu přispěje. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo Centeno, za takto bohatou, myšlenkově bohaté, eh, bohatá slova na úvod. Zajímavé jsou vaše komentáře k Itálii, totiž, že historické údaje nám jasně poukazují na skutečnost, že je možné i právě prostřednictvím dialogu jak s komisí, tak s komisím vypracovat sociálně vyváženou politiku, která bude podporovat růst a zároveň bude fiskálně zodpovědná. Není pouze ten jeden správný způsob. Nejde o to někomu diktovat, eh, zvazovat je někoho pravidly. Jde o to, že jsou to určitá pravidla, která zároveň by měla umožňovat sociálně rovnovážný pokrok. V tomto smyslu musím říci, že slova mé vlády mě nepřesvědčují, že tedy jediný způsob, jak podpořit růst, je ten typ politiky fiskální, který nám italská vláda předložila. Děkuji rovněž za vaše slova o reformě jednotného trhu. My se zabýváme fiskální kapacitou, zpravodaj se zde brzy vyjádří a jsme rádi, že vše hraje na stejnou notu. Jde eh, nikoli pouze o eh, sdílení rizika eh, soukromými hráči, je dobré mít EDIS a finanční integraci a je paradoxní, že někdo tvrdí, že zatím jsme ještě k pojištění vkladu nedospěli a přitom ale orodují za jiné záležitosti, bez nichž eh, to pojištění či k nímž toto pojištění patří. Každopádně zde máme Dariuša Rozatyho za EPP jako prvního. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře že jste k nám dnes zavítal. První otázka se týká právě toho dilematu sdílení rizik a snižování rizik. Některé členské státy jsou stále ještě předluženy a to trvá už několik pěkných let, můžeme říci. Zatím se jim nepodařilo snížit zadlužení a to je právě důvodem, proč jiné členské státy vyjadřují obavy z toho, že společné mechanismy sdílení rizik dopadnou na ně. Oni se domnívají, že riziko určitých zemích je příliš vysoké a není čas na implementaci toho, že by se o to riziko měli dělit všichni. Mě by zajímalo, jak si to představujete vy, jak vy se domníváte, že by bylo možné obnovit vzájemnou důvěru a zdá vidíte oprávněné důvody pro omezený mechanismus sdílení rizik už v současné době. A jak pravděpodobné se vám jeví, že něco takového bude zavedeno v situaci, kterou máme nyní. Totiž určité státy jsou nadmíru zadlužené a zároveň můžeme čekat, že ekonomika zpomalí možná příští rok, možná či jistě už přes příští. Pak Itálie. Itálie je vidět, jede proti záměrům komise a jejich rozpočtové plány rozhodně jdou do střetu. Už jste se zmínil, že zítra se vyjádří komise. Mě by ale zajímalo mm, názor váš, názor šéfa Euroskupiny. Co je možné učinit v té věci? Jak můžeme vyzvat italskou vládu či pomoci jí, aby se nesnažila jít do rozhodnutí, které sice rozjedou růst, ale zároveň zde se řídí dlouhově do propasti například reforma důchodového mechanismu a tak dále. Co můžeme udělat, abychom Itálii přesvědčili, že přece jen stojí za to dodržovat pravidla a takovéto rozdávání peněz téměř a Snížení flexibility na trhu rozhodně není vhodné a nikomu nesvědčí, ani jim samým. Děkuji. Děkuji, pane Rozaty. Určitě záleží na tom, abychom všichni pochopili, že snížení rizika v eurozóně je prioritou. Eurozóna už přece jen má nějaké ty roky za sebou, než euro bylo formálně zavedeno, tak už tam máme nějaké zkušenosti, ale z celkového pohledu to období není až tak dlouhé, abychom se z něho mohli celkově poučit, i když ta krize tam byla opravdu silná. Takže ty otázky, které kladete, jsou přirozené. Názor v rámci euroskupiny spočívá v tom, že se musí jak snižování, tak sdílení rizik pojímat společně. Ale naše ekonomiky zároveň musí projít postupem toho, kdy je ozdravíme a to bude bolestivé. Musí nastat reformy, jak v jednotlivých členských státech, tak i v celé EU a ruku v ruce musí jít nastolení rovnováhy, tak aby vše zapadalo do koherentního balíčku politik. Je to tím, důl, o to důležitější, když eh, nahlédneme Brexit a Trumpovou hospodářskou politiku, která nedávno je, mm, už eh, od nedávna se projevuje všude. Musíme si sami být jistí, že naše politiky rozhodně jsou koherentní a snižování rizik, eh, bez toho se to neobejde. Itálie. Itálie to je přesně ten případ. Sice musí dostat čas na reformy, posledních asi deset let zavádí něco, co ještě se musí zmotnit, co ještě musí se projevit ve prospěch občanů. Je důležité, aby Itálie komisi naslouchala, aby se řídila tím, vyjádřením komise k jejich rozpočtu, ale zároveň jim musíme dát čas. Tady bych toto řekl, že je ta hlavní záležitost, o níž v Itálii jde. Děkuji, říká předseda Perváš Beres. Děkuji. Jsem ráda, že jste mezi námi, pane předsedo Centene. Já bych se ráda ještě eh, navázala na otázku položenou Darušem Rozetym. Vy, co by předseda Euroskupiny, máte před sebou závažné úkoly a zároveň v našem pracovním programu jste i narážel na určité zcela hmatatelné tlaky a rovněž i na to, že se musí nějak vyvážit sdílení a snižování rizik. Ale před koncem roku to přece musíme nějak rozseknout, ten gordický uzel. U sdílení rizik už je ten obrázek téměř úplný. Máme bankovní balíček a i u těch eh, špatných eh, úvěrů, u těch eh, úvěrů, které nemají šanci být splaceny. Kde uděláme tu čáru, tak aby to sdílení rizik už se netýkalo ostatních zemí. Na tiskové konferenci se hovořilo o zavádění toho mechanismu konvergence a stabilizace a tam jsem zatím měla dojem, že přece jen to ještě úplně není úplně vyvážené. Sdílení rizik. Máme sice backstop, o něm se hovoří, ale ten má nastat až v roce 2024 a zároveň to ní, není ani ideální řešení. Kde tedy budeme mít tu zlatou střední cestu mezi jedním a druhým? Paní Beres, pokud eh, dovolíte, budu se držet angličtiny. Máte pravdu. Podíváme-li se na tu diskusi o tom, jak vyvážit opatření snižování a sdílení rizik, tak se vždy nakonec ukazuje, že oba směry jsou důležité, ale čas od času jeden převažuje nad druhým. A pak se na to upozorňuje. To je ale srdcem eurozóny. Vybudovat vzájemnou důvěru A tím, že tato důvěra bude znovu nastolena, tak můžeme nabít určitého optimismu. Když teda čerpáme zkušenosti s hospodářské měnové unie, tak musíme zároveň počítat s tím, že je to proces velice dlouhodobý. Já, když jsem převzal úlohu předsedy Euroskupiny, tak jsem zároveň zdůraznil, že ty reformy musí být zaváděny postupně a zároveň nesmí bránit úvahám. Sami si nesmíme eh, zacpávat ústa. Musíme pokračovat s tím, že budeme vše analyzovat a zároveň budovat vzájemnou důvěru, důvěru rovněž ve vlastní ekonomiky, jak už jsem se zmínil, eurozóna už 22 čtvrtletí roste, neustále roste a máme 9 milionů pracovních míst, které vznikly. To je bezprecedentní pro naši ekonomiku v tak krátkém časovém úseku. To je tedy jeden z cílů, kterého se nám podařilo dosáhnout, včetně růstu platu. Takže ty výsledky jsou opravdu dobré. Zároveň ale nesmíme slavit z našich ambicí. Více sdílení rizik, na to musíme tlačit a e, ono je nákladné tu ekonomiku e, oddlužovat, stabilizovat. Je to něco, co musíme ale i podpořit v některých zemích. Tedy přistupujeme k tomu komplexně i k využívání finančních pák. Máme právě nástup dalšího postupu v Evropě a tam to musí být stěžádostivý postup. Děkuji, Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo, milý pane Centeno, já budu hovořit německy. Já bych rovněž rád po, po té, k čemu došlo eh, v Itálii, se k tomu vyjádřit. Vy jste, slyšíte mě, ano? Vy, když jste se vyjádřil k Itálii, tak jste řekl, že pokud se bude Itálie držet pravidel, tak to položí základy pro udržitelný růst. Ale já bych rád věděl, jak si to představujete. Co konkrétně může Itálie udělat, když se bude držet fiskálních pravidel? Jak jinak může podnítit eh, růst? Víme, že v Itálii strukturální reformy probíhají velice obtížně, takže to se nezdá schůdná cesta. Strukturální reformy už skolabovaly Trochu se v té věci udělalo, ale tam si o to nemůžeme přes příliš slibovat. Pokud by se tedy Itálie držela doslova do písmene těch pravidel, která Evropa má, jak můžete čekat, že k ní, v ní dojde k růstu? Za posledních 15 let Itálie udržitelný růst nevykazovala, někdy se pravidel drželi, některý, někdy ne, experimentovali, ale nic se tam nedělo. Jaký recept vy pro Itálii máte, jak můžete věrohodně hodně Itálii ujistit, že pokud se bude držet pravidel, tak toho růstu dosáhne. Další otázka. Pokud se Itálie pravidel nedrží, pokud italská vláda eh, na mm, té cestě bude pokračovat, té cestě proti EU, můžete vyloučit, že tato italka, italská, případně pozdější italská vláda může Eh, dostat eh, nějaké prostředky z ESM, eh, zaručíte, že země, která porušuje pravidla, nemůže čerpat pomoc z toho mechanismu stability? Automaticky ne? Děkuji. Pokud se podíváte na údaje, tak Itálie v posledních dvou, třech letech vykazovala růst. Teď to už není moc dobré, ale já jsem se ptal pana Čentina a ne vás. Já jsem hovořil o udržitelném růstu. To je váš pohled na věc. Podívejte se na data z Eurostatu a uvidíte, jak to bylo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Luka, za otázku. Proces růstu je dlouhodobý. Nemůžeme se na to dívat jako e, na běh na 100 metrů. Potřebuje čas. Potřebuje reformy. Důchodovou reformu, pracovně právní reformu, zejména tyto reformy částečně byly tedy implementovány, ale oni Eh, vyžadují dlouhou dobu, než začnou mm, přinášet ovoce. My jsme je u nás v zemi provedli v roce 2006 a stále ještě zrají, takže opravdu to trvá dlouho, než dozrají. Eh, kromě toho Itálie má eh, benefity, výhody z toho, že je součástí eurozóny, eh, protože ta přináší jistou stabilitu, zaručuje úspory v našich zemích a to jsou všechno předpoklady pro růst. Je potřeba podívat se na výzvy, ty sociální otázky, které jsem zmínil, Musíme tyto otázky položit našim vládám. Potřebujeme odpověď na tyto výzvy. Netrpělivost ale není odpovědí na tyto výzvy. Asi takto bych odpověděl i já vám na vaše otázky. Musíme se držet toho reformního kurzu, nesmíme je opouštět a musíme postupovat trpělivě. Teď e, tady nejsem jako finanční minister Portugalska, takže nechci tady nutně dávat Portugalsko za příklad, ale e, jak říkám, e, udělali jsme tyto reformy, které trvaly velmi dlouho, než dozrály a důležité věci, které se k tomu připojují, jsou také inkluzivní růst a schopnost země eh, mít eh, tedy úspory. I tohle je důležité pro Itálii, aby se mohla vrátit na eh, tedy tu růstovou křivku. Ještě druhá otázka o možnosti dostat pomoc SN i pro zem, i tedy v zemi, která porušila pravidla. My máme pravidla a tato pravidla platí pro všechny. Já předpokládám, že sem i nadále bude hrát stabilizační roli. Já předpokládám, že Itálie, pokud tyto tedy pomoc chce, tak bude dodržovat pravidla ono eh, tu pomoc, eh, o tu pomoci také musí požádat členský stát a není vnucena. A potom proběhne samotné řízení. Ono, eh, té zemi to nikdo nevnutí. Pokud chce pomoc, tak silně požádá. A pak pro poskytnutí té pomoci existují pravidla. Mario Centeno, minister Centeno, welcome. děkuji, pane předsedo. Já mám tři krátké otázky. Pan Tremosa. My jsme se tady eh, bavili um, o eh, nevýkonných půjčkách a jak k něm přistoupit. A někteří koordinátoři nechápou, proč návrh směrnice o sekundárních trzích ještě není eh, připraven. My si myslíme, že jak nařízení, tak směrnice by měla být prodiskutována společně. Přístup rady k eh, jednotnému kalendáři, který by se měl vztahovat na všechny finanční entity, aby si tedy budovali ten takzvaný backstop, jako, jako rezervu. Takže Nebojíte se, že tady vznikne asymetrický šok v některých zemích, protože některé země prostě budou mít větší potíže při vytváření těchto backstopů. A kromě toho Itálie je jediná zemí, která má primární rozpočtový přebytek za posledních 20 let. Ale zase protože má obrovský eh, veřejný dluh, eh, tam je eh, obrovský deficit. Co si tedy myslíte? Možnost refinancovat e, italský dluh s ESM, tak aby se snížily náklady na úrokové míry. Děkuji. Ke směrnici. K sekundárním trhům. NPL My na tom pracujeme. Ovšem, zaznamenali jsme negativní stanovisko, k, co se týče eh, urychlené um, urovnání některých tedy těchto problémů mimo soudy a Eh, já si myslím, že na tomhle musíme zapracovat k těm NPL. V posledních několika letech došlo k redukci NPL v eurozóně. V tomto procesu musíme pokračovat. Je to určitě jeden z nejdůležitějších eh, indikátorů ohledně eh, snižování rizika, který máme. Ukazuje to eh, kolik důležité práce bylo odvedeno na, ú, na úrovni SSM v bankovním sektoru. Musíme to posílit dalšími opatřeními, a tím se dostávám k vaší poslední otázce, která je velmi důležitá, ale abychom vygenerovali udrž, udržitelnější dluhovou situaci v eh, členských zemích, tak potřebujeme, aby vlastně eh, ty země s větším poměrem dluhu ehm, eh, nějakým způsobem vybudovaly důvěru trhů. My musíme vybudovat také důvěru mezi sebou, aby se to potom projevilo v tržních výsledcích. Takže jde o to, aby podmínky financování se potom rozprostřely eh, v realitě mezi členskými státy. Nevidím, že by individuální členské státy pře, přejímaly strategie, které nespadají do naší společně dohodnuté, do, do našeho společně dohodnutého rámce. Neříkám, že nemáme alternativy, máme je, ale musí stále spadat do tohoto rámce, protože tuto chvíli máme nejmenší eh, eh, rozprostření fiskálních eh, postojů v členských zemích. To je pro trhy důležité. To je určitě signál, který můžeme vyslat. Ernest Urtasun, prosím. Děkuji, já se zeptám španělsky. Děkuji vám, eh, pane předsedo, za to, že jste přišel mezi nás. Eh, včera jste hovořili o fiskální kapacitě pro rozpočet zóny euro. Určitě tuto debatu vítáme, ale eh, včera jsme nabili dojmu, že se jednalo opravdu o výbornou komunikaci, v tom smyslu, že máme rozpočet, ale co se týče podrobností, tak toho jsme moc neslyšeli. A musím říci, že jsem zklamaný, pokud jde o ty výsledky, které jste představil včera, protože jestliže ty rozpočty jsou podmíněny pro financování střednědobých a dlouhodobých eh, projektů prostřednictvím spolufinancování, tak vytváříme nástroj, který se velmi podobá strukturálním fondům a také se to eh, podobá eh, práci investiční bance a není tam ten stabilizační prvek a to je to, co potřebujeme ten výstup tedy ze včerejška euroskupiny, ten tedy e, ukazuje na to, že se blížíme tomu, co nechceme a my chceme vidět, kde je ten stabilizační prvek v tom návrhu euroskupiny, protože já opravdu pochybuji, že tam ta stabilizace je. A potom bych chtěl také říci, že e, máme starosti, pokud jde o prvky, které se e, týkají zprávy a je to pro nás sila zásadní. Já bych chtěl vědět, jakou úlohou si myslí euroskupina, že by parlament měl mít, protože parlament bude mít mít velmi malou úlohu. A e, rovněž tato malá úloha bude v případě e, reformy e, budoucí o Evropského měnového fondu. Já si myslím, že se zde degraduje úloha parlamentu. A tak proto jsem se o tomto chtěla zmínit. Prám se, ptám se, bude tam nějaká stabilizační funkce v tom rozpočtu a v tom mechanismu, pardon, a za druhé, jakou úlohu bude mít parlament? Děkuji pane Urtasone, já odpovím anglicky, ať je to konsistentní. Vy jste nadnesl velmi důležité věci, ale chci říci, že včera jsme neměli konečné rozhodnutí, tedy nezaznělo, Takže se k tomu vrátíme na příštím zasedání v prosinci. Co se týče fiskální dimenze, to jsou, já tomu říkám, dlouhodobé otázky. Takže eh, o nich i nadále budeme diskutovat. Mm, včera jsme eh, hovořili o dokumentu, který předložil, mm, předložilo Německo a Francie. Mm, potřebujeme víc času, více času, abychom eh, na tom pracovali. Abych odpověděl, tak musím říct, že máme různé ambice mezi těmi, kdo sedí u stolu a hledáme nějakou společnou pozici, zatím jsme ji nenalezli. Je to tedy diskuse, která stále probíhá. Musíme také pracovat eh, na roli SM, budoucí roli SM. A komise předložila dokument OSM, což je průlom. Je to dokument, který je naprosto v souladu se smlouvami, takže tam nejsou žádná rizika. že by tam eh, nebyla dostatečná, tedy eh, eh, jas, dostatečně definovaná odpovědnost. My se tedy držíme stávajících pravidel. A určitě tady nejdeme nad rámec toho, co naše demokratická společnost od nás očekává. Na závěr chci říct, že fiskální rozměr je velmi důležitý v hospodářské a měnové unii. Potřebujeme doplnit fiskální pravidla dalšími nástroji a mechanismy. A na tom budeme pracovat v budoucnosti. A jsem si tedy jistý, že ta diskuse prostě bude pokračovat. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo Marise Makias za GUE, předám předsednictví eh, kolegovi eh, Luďkovi Niedermayerovi, protože já se musím mít eh, účastnit debaty o Brexitu. E, takže teď má slovo Maria Matias. Děkuji. E, vítejte, pane předsedo. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Vy jste byl ministrem financí ve vládě, která uvolnila zemi z politiky vnucené trojkou. Mm, politiky, které byly implementovány v Portugalsku, měly pozitivní dopady z ekonomického a sociálního pohledu? Díky vaší práci, podle mého názoru, jsme se vyhnuli devastujícím dopadům, které byly vnuceny Řecku. ale nyní vznikají problémy, řekněme, objevují se hrozby spojené s vládou, která byla zvolena v mm, Itálii. Prostě nekonzistentnost má své meze já si myslím, že eh, příklad Řecka je opravdu eh, velmi dobrý a já mám několik otázek ohledně Řecka. Oni eh, dokončili program, který jim byl vnucen za, za podmínek, že v jiném případě tedy nebudou v, mm, v podstatě vyloučeni z eurozóny. Vy hovoříte o skvělých výsledcích Řecka, ale mezi lety 2012 a 2018 došlo k 26% zvýšení eh, růstu tedy mm, dluhu vůči HDP. Eh, řecký dluh prostě úplně explodoval. Vy hovoříte, že chcete eh, za, eh, vlastně nějakým způsobem do toho začlenit i eh, další hráče, ale zdá se, že to trošku nerespektuje demokracie a zároveň to nerespektuje sliby, které jim byly dány. Děkuji. Paní poslankyně, budu hovořit anglicky, protože chci být koherentní. Jak víte, jsem velmi koherentní. Jak víte, v Portugalsku jsme velmi pyšní na to, čeho Portugalsko eh, dosáhlo během eh, posledních let. A máme za to, a já osobně, a na úrovni eurozóny, máme za to, že tento proces ukázal, že existují alternativní politiky, protože eh, v tom spočívá demokracie, že existují alternativy. A že existuje možnost eh, zabývat se eh, těmito alternativami. Takovéto alternativy budou existovat a je potřeba se o ně snažit. A tohoto jsme dosáhli v rámci našich společných pravidel a o, to je ještě důležitější. A tohoto bylo dosaženo prostřednictvím eh, důvěry eh, domácí a důvěry trhu. A to je ještě důležitější. A nechci se tady nějak chlubit eh, jako nějaký výborný ministr financí, ale ale toto je dobrý příklad eh, konstrukce eurozóny. A to tež platí pro Řecko. Co můžeme vnímat jako pozitivní, je, že eh, politický proces se vrátil do rukou řecké vlády. A řecká trajektorie byla eh, předtím eh, neudržitelná. Toto bylo potřeba změnit a, eh, a trvalo to déle než kdekoliv jinde, nebo trvalo to déle, ta, ta, ta, ta úprava, trvalo to déle, než jsme očekávali a my musíme ten řecký proces podpořit a musíme uvažovat o opatření eh, pro eh, snížení eh, dluhu a také se to týká ekonomických a sociálních ukazatelů, které se značně zlepšují a to si myslím, že je, může být ve prospěch řeckého lidu. Já jsem se nyní podíval na hodinky a e, vidím, že nezvládneme pětiminutové příspěvky a pan předseda musí odejít v 11.30, tak prosím, buďte struční, protože jinak to nestihneme. A já vám slíbím, že se nebudu vyjadřovat ani k Itálii, ani k České republice. A nyní za EFDD Bernard Mono. Prosím, buďte struční bohužel bez mikrofonu. Pane předsedo, dobrý den. Stejně jako Luke, já bych se chtěl vrátit k Itálii. Rozpočtové cíle jsou eh, rozumné a legitimní, tak jak je představuje italská koaliční vláda. Proto to podporujeme. Eh, protože pouze ten účetní pohled, čistě účetní z hlediska Moskovičiho, nenahlíží na veřejné výdaje, protože veškeré ty výdaje mají dopad na podniky, vytváří se e, vnitřní poptávka a tak dále. Už po dobu několika let existuje e, e, značný nadbytek a proč Italové si musí utahovat opasky, ale přes kolektivní obětování, tak ten dluh se nesnižuje. E, tato e, politika Demontyho a Derenciho nefungovala a e, ten růst je téměř nulový. Itálie chce sázet na spotřebu domácností a na nízké příjmy. a chce tedy snížit také daně malým a středním podnikům. A potom by se překročila uh, eh, Maastrichtská 3% pod 4%. Ale uh, Francie je téměř na 8%. Řecko a Evropská unie, měnový fond, Mezinárodní měnový fond souhlasili eh, s tím, že podcenili procyklický efekt a jak uh, řekla Lagarde. Eh, my jsme podcenili řecké multiplikátory, eh, tak eh, se vyjádřila o Řecku. A nemyslíte si, že se dopouštíte stejné chyby v Itálii a že když se rozhodnete pro úsporné opatření, takže to bude negativní? Jak se na to dívá 19 států eurozóny? K vašemu dotazu. Hmm, dovolte mi, abych vám řekl, že nesouhlasím s tím vaším eh, pohledem, eh, že se jedná o eh, chaotickou situaci v eurozóně. Naopak, 22 čtvrtletí jdoucích po sobě zaznamenáváme růst 9 milionů pracovních míst, mzdy se zvyšují, jsme tedy stabilnější a existuje mnohem menší disperze fiskálních eh, politik v našich zemích. My jsme eh, koordinovaní a to více než eh, kde jindy. A tohoto jsme dosáhli v tomto období zotavení. Já samozřejmě souhlasím s tím, jak interpretujete ty komplikace a že ta dobrá finanční novinka je, je, je že to sice trvá eh, déle, než bychom si přáli, aby aby se to rozšířilo eh, do vnímání eh, našich občanů, aby to tak naši občané cítili. Abychom takto pokračovali, je důležité, protože jenom pomocí hospodářského růstu budeme moci vytvořit budoucnost, která splní naše očekávání pokud jde o naše ekonomiky a společnosti. A e, opět e, opakuji, že je důležité, abychom e, pokračovali podle našich společných pravidel a společných dohod, protože to je jediný způsob, jak můžeme podpořit důvěru v naše ekonomiky. Děkuji vám. A posledním řečníkem za ENF během prvního kolečka Markus Precl. Ano, budu hovořit německy. Za prvé chci říci, že se nacházíme ve fázi zotavení, i když eh, tato fáze zotavení nevypadá tak, jak si asi mnozí přáli, či jak eh, o tom snili. Ale přes tuto eh, fázi zotavení, o které vy jste hovořil, máme problémy. Hovořilo se tady o Portugalsku. Portugalsko je tím příkladem, jak by to fungovat mohlo a jak se eh, země může vrátit na kapitálové trhy, eh, potom co tyto eh, to kapitálové trhy Portugalsku byly uzavřeny. Hovořil jste rovněž o Řecku, hovořil jste o stabilizaci bankovního sektoru. Tam jsem poněkud skeptický, to bych chtěl zmínit stručně. Eh, protože eh, my jsme třeba hovořili o bance eh, Pireus a o jiných otázek. A co z toho bude, to ještě uvidíme. V Řecku jsme především svědky toho, že komise, ale i mm, Mezinárodní měnový fond mají různé představy o tom, co je potřeba. Jedná se tedy o různé úspory a já bych chtěl vědět, zdali komise či eh, Mezinárodní eh, fond budou tomu dalšímu vývoji dověřovat a ptám se, jestli ta kontrola je eh, nyní v rukách řecké vlády, tak zali se v eurozóně hovořilo o tom, které otázky demokracie, která, které problémy jsou s tímto rozhodováním spojeny a potom Itálie. Od roku 2000 Eh, jsme byli svědky mnohem eh, vyšších schodků než letos. V Itálii eh, to, co nyní zažíváme, to je nová linie euroskupiny. Znamená, že euroskupina bude mít a bude muset mít silnější vliv. A nejedná se tedy o absolutní předpoklad, aby na prosincovém summitu se implementoval ten backstop pro rok 2024? Eh, děkuji vám, pane Precle, za vaše připomínky. Je velmi důležité mít na zřeteli, že euroskupina je skupinou ministrů financí a že my máme koordinační úlohu eh, v kontextu eurozóny a že to je eh, eh, v, eh, velmi důležité, pokud chceme, aby tato úloha dále splňovala to, co má, takže musíme pracovat koordinovaně a společně v tomto dlouhém procesu konstrukce eura. Ale já mm, si nemyslím, že bychom měli být netrpěliví. Ano, je pravda, že když se objevila krize, tak my jsme na to úplně nebyli připraveni. Ale od té doby jsme vytvořili eh, mnoho nástrojů v bankovním sektoru, ve finančním sektoru, v v eurozóně nástroje jako eh, například eh, Evropský stabilizační mechanismus a díky těmto nástrojům jsme mnohem lépe eh, připraveni řešit ty problémy lépe než v minulosti. A v, něk- a v těchto několika případech se musíme snažit o to, aby politiky byly udržitelné, aby byly důvěryhodné, protože důvěryhodnost je velmi důležitou otázkou pro politiku a je to na vládách, aby eh, tuto důvěru eh, eh, měli, ale nejenom vůči trhům, ale také vůči ostatním členům na té evropské úrovni a to je ten náš hlavní cíl. Děkuji vám a děkuji vám za to, Eh, že jste také tak eh, eh, struční. Nyní druhé kolečko. Prosím, omezte se na jednu minutu a 30 sekund, protože jinak na všechny nepřijde řada. A nyní za EPP pan Langen. Děkuji, pane Eh, já budu rovněž hovořit eh, německy. Ta vaše optimistická prognóza mě poněkud eh, iritovala. Ano, 22 čtvrtletí za sebou, dobře růst, ale ta rizika jsou opravdu vysoká, a k tomu se přihlásilo několik zástupců členských států. Vy jste hovořil o optimismu, ale máme Brexit, energetiku, inflaci a já bych chtěl vědět, eh, jak se na to díváte, jak to bude vypadat během příštích čtyř čtvrtletí. Vy jste eh, taky hovořil o Mezinárodním měnovém fondu. Já si pamatuju, eh, že před pěti lety se hovořilo, že by to mělo spadat pod eh, pravomoc Evropského parlamentu. Eh, to už bylo nyní dvakrát odsunuto. A já se ptám, je to demokratická odpověď? A potom za třetí, fiskální kapacita. No tak o tom můžeme hovořit, o tom budeme hovořit a jakou dimenzi by tato kapacita měla mít, tak aby splnila všechny předpoklady, eh, které očekává Eurozona a ta očekávání by měla splnit, pokud je rozpočtový rámec. Itálie. Všechny státy eurozóny eh, uskutečnily pokroky v oblasti konvergence s jednou výjimkou a to je Itálie a já to považuji za eh, přehnané, že pan Moskoviči se Eh, k tomu eh, takto eh, vyjadřoval, protože on je Ital. A kdyby to bylo ve Francii, tak by to bylo úplně jiné. A neptám se, není to ta mentalita Karla Mobile, to znamená, nemělo bych se změnit ta, ten přístup té inflaci? Děkuji, pane Langene. Brexit, inflace, Čína, světový obchod. Eh, to jsou všechno eh, eh, výzvy, to jsou ty šoky, které musíme řešit ekonomicky, potom zpomalení růstu, kterého jsme svědkem, tak to je přirozené zpomalení růstu v porovnání s tou špičkou, ke které došlo v roce 2017. Došlo k tomu největšímu růstu v roce 2017. Proto to není ekonomický problém sám o sobě. A dovolte mi říci, že z politického hlediska eh, my jsme eh, testovali to eh, zotavení a my jsme kladli překážky tomu zotavovacímu procesu, což je nad rámec toho, co teď momentálně asi pravděpodobně potřebujeme. Ale tento proces zotavení Eh, prokázal, že je udržitelný a že je odolný vůči všem těmto šokům a to je velmi dobré. A to je, proč jsem tak optimistický, pokud to chcete takto nazvat, pokud jde o budoucnost. Protože jsme byli schopni eh, zreformovat eh, náš institucionální kontext tak, aby mohl odolat těmto šokům. A potom otázka Itálie a chtěl bych eh, připomenout úroveň eh, dluhu. To je opravdu velký problém a to bychom měli mít eh, vždy na mysli když budeme vytvářet fiskální politiku a strategii pro Itálii, protože ten dluh je opravdu velmi vysoký v porovnání s jakýmkoliv standardem mm, v ekonomikách po světě, takže to je určitě potřeba mít na zřeteli. A neměli byste se bát žádného nedostatku eh, demokracie, pokud je o vývoj, když eh, tady o tom hovoříme a jedním dobrým eh, příkladem je právě komise ISM a společné prohlášení, které bylo předneseno včera a které je v souladu s liniemi smluv a nemusíme se obávat Eh, vývoje, eh, který by eh, šel tedy jiným směrem. A nyní SAD, pan Pereira. Děkuji. Pane předsedo, pane ministře Mario Centeno, dovolte mi, abych uznal, že vaše úlaha eh, předsedy euroskupiny je velmi komplikovaná a obtížná. Víme, že je důležité a naléhavé provést eh, reformu Evropské měnové unie, což eh, připraví eurozónu na možné budoucí šoky. Ale také víme, že politický kontext nemohl být složitější. Existují různé vize na pohled Eh, jak by to bylo v Evropě, máme situaci v Itálii, politická nestabilita v několika zemích a zároveň začne nový eh, volební cyklus. A to, že eurozóna v prosinci bude z toho přijít eh, s nějakým eh, návrhem a s pokrokem, pokud je Evropskou měnovou unii, takže se toho dosáhne v prosinci, to je určitě pozitivní. Co se zdá být nejdůležitějším, je eh, ten ochranný mechanismus pro řešení krizí, ten backstop. Je to velmi důležité eh, pro eh, reformu Evropské měnové unie, abychom měli takovýto nástroj. A já bych chtěl vědět, eh, jaký harmonogram máme, aby tento fond byl opravdu uh, už mohl začít fungovat budeme mít ten dlouhodobý cíl, že se tento mechanismus zakotví do evropské legislativy, protože mezi tím bychom měli určit eh, odpovědnost eh, Evropského parlamentu, pokud je o tento stabilizační mechanismus, aby existovala větší odpovědnost a větší demokratická legitimita. Eh, prostřednictvím interinstitucionální dohody spolupráce v rámci interinstitucionální dohody pro hospodářskou zprávu v eurozóně. Děkuji věci. Ano, budu pokračovat anglicky. Máte pravdu. Ano, máme tu příležitost, měli jsme a naštěstí díky příznivé hospodářské situaci a čerstvému politickému cyklu v mnoha evropských zemích se nám stále ještě ta šance skýtá. To jsou vše ty ingredience, s nimiž pracujeme od začátku roku v té věci. Ale věci se mění, blíží se volby a všechna zmíněná rizika, politická rizika v několika evropských zemích. To nám potenciálně může hážet eh, klacky pod nohy, ale my se budeme snažit význam toho backstopu, toho pojistného mechanismu. Ten je zcela jasný, jak z pohledu důvěryhodnosti při postupu řešení problému bank. Žádný tento postup řešení problému bank neuspěje bez dostatečných finančních kapacit, které mohou být zajištěny pouze pomocí toho navrhovaného backstopu. A proto to nesmí bankovní unii chybět a rozhodně bychom si přáli, aby byl zaveden co nejdříve, když už z žádného jiného důvodu, tak aby předvedl, že všechny země se mu chtějí upsat a aby zároveň chránil ty trhy, které si to zaslouží, protože to podporují. Takže doufám, že se toho podaří dosáhnout. Ale stále ještě o tom vedeme jednání. Euroskupina se tím zabývá. A k tom ESM, tam rovněž potřebujeme sice čas, ale Euroskupina se tím zabývá a brzy podnikneme v té věci důležité kroky, abychom zajistili, že vše bude naplněno. Děkuji. Kerstos z EPP. Děkuji, pane předsedo. A co řecké dluhy? V souladu s posledními odhady Evropské komise už stouply na či na konci letošního roku, to je říjnový odhad, stopnou na 182 a nyní jsou na 177%. Jak tedy je možné prokombinovat kvalitní fiskální výkonnost s růstem dluhu? Měl bych vám napsat, nebo mi to vysvětlíte tady? Já tomu totiž úplně nerozumím. Dává to smysl, že si Řecko musí neustále půjčovat, aby splatilo ty dluhy, které musí, to je první otázka. A druhá se týká bankovní krize, která v Řecku nastala a pokračuje. Je tam obtížná situace a to v tom smyslu, že hodnota akcí není dobrá. Banky přišly o více než 50 své hodnoty v letošním roce a tím nejsou schopny ufinancovat ty špatné úvěry. Prostě na to nemáme, abychom si s tím poradili. To je teda další řecká výzva. Bankovní krize. A nebo je můžeme nazvat problémy řeckých bank, když je nenazveme krizí. Máte nějaký nápad? Může Euroskupina, případně ta pracovní skupina pro Řecko přispět svou radou? Děkuji, pane Kricusi dynamika státních dluhů, zadluženosti může někdy být dost exponenciální a může ten výkyv být opravdu významný. Jediná věc, co s tím jde udělat, když tomu čelíme, je zkusit ten celý postup zastavit, tu křivku zvrátit opačným směrem. Jediná brzda růstu ze pohledu zadluženosti je ani ne tak samotná úroveň toho zadlužení, ale spíš eh, ta stoupající, ten stoupající trend. Jakmile se to podaří tu křivku zvrátit směrem dolů, tak to už bude vše správným směrem nasměrované. A to se nám musí v Itálii, v Portugalsku, v Řecku podařit, no a platí to i ostatních zemí. Co je důležité z hospodářského hlediska? Finanční potřeby Řecka rok od roku, podpůrná opatření, ta jsme zavedli a problémy přežívají totiž tam, kde to ta finanční kapacita nestačí, ale my musíme hlídat, aby finanční kapacita souzněla s růstem. Proto jsme spozdili i splatnost určitých dluhů. Dost velké částky byly přesunuty do budoucna. Zároveň eh, ten mm, ta rezerva ochrana bude platit až 22 měsíců v té hotovostní oblasti, což znamená, že Řecko i při výkyvech na trhu, při narušení na trhu bude schopno přežít. To se bude muset ještě do budoucna optimalizovat. Odlužení, snižování těch nevýkonných úvěrů, to se bude muset ještě řešit. Hlavně, aby nastal ten klesající trend. Jakmile toto nastane, tak eh, si můžeme být jisti, že to u Řecka nakonec dopadne dobře. Jakob von Weissekers, SAD. Děkuji. Pane eh, předsedo, jsem rád, že jste mezi námi. Já jsem se chtěl zeptat k Itálii, ale už eh, nebudu opakovat to, zde zaznělo. Přesvědčil jste mě. Opravdu je to obtížná situace a vím, že i vy jste v nezáviděný hodném postavení. Tedy moje otázka se bude týkat evropské fiskální kapacity a konkrétně pojištění při nezaměstnanosti. Ono totiž není bez důvodu, že když jsme připravovali naši zprávu, tak jsme tam nehovořili o rozpočtu eurozónu, protože ono to tam je mezi řádky. Spíš jsou i jiné způsoby, jak přispívat k fiskální kapacitě eurozóny a výhodou tohoto scénáře, jak sám víte, by bylo nabízet stabilizaci prostřednictvím jiných nástrojů, nástrojů automatických, spíše než volitelných, to by byla obrovská výhoda v případě krize a tím, že by ten automatismus nastal, tak by významnou měrou byl schopen i ustát, pokud bychom si nezahrávali po morální stránce s tím, co se děje, i politické záležitosti. Tedy moje otázka zní konkrétní nástroje z pohledy fiskální kapacity, tvorby fiskální kapacity pro eurozónu. A pak druhá otázka, SBBS, někdo to zná, co by SBY. To je konkrétní program, který by umožnil neriziková, diverzifikovaná portfolia obligací a Zatím o tom komise neuvažuje, ale jako další krok by toto mohlo by být využito jako nástroj, který půjde cestou k um, oslabení postavení určitých bank a já nevím, zda e, či svízelné situace, nevím, co si o tom myslíte. Děkuji, pane von Weizsäckere. Ano, Jedná se o klíčovou otázku. Určitě právě něco takového by si zasloužilo dlouhou odpověď. Ale já musím být stručný. Tedy spíše, pochopte mě, z toho důvodu to pojednám zkratkovitě. Potřebujeme konvergenci a i to, aby všechny nástroje do sebe zapadaly a stabilizovaly situaci Zatím jsme neobjevili nic, žádnou hospodářskou měnovou unii, která by dokázala fungovat bez takovýchto nástrojů. Už jsme od začátku krize začal, udělali významný um, pokrok. A musíme na něm budovat. na čem záleží. Abychom u těch diskusí o budoucích reformách automaticky nepřeceňovali význam úspěchu. My naopak často jsme natolik skeptičtí k těm úspěchům, že to podkopává schopnost na nich budovat. Ale potřebujeme si nastavit takový zdravý způsob jak zacházet s tím, co se událo a ta stabilizace musí budovat na správných základech. Někdy rovněž dostaneme strach, protože ten nástroj se zdá, že bude velice vlivný. Je pravda, že každý nástroj musí být eh, navržen tak, aby působil na těch okrajích tam, kde to začne haprovat. A pokud se podíváte podrobně na to, čeho už jsme dosáhli, tak budete překvapen naším pokrokem, když to srovnáte se situací před 6-7 lety, kde se vůbec nezdálo možné předložit cokoliv, takže doufám, že se to takto bude vyvíjet i dále. Rozhodně další možné nástroje budeme muset zvažovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máme ještě dva tazatele. Máte čas? Výborně. Já jsem tedy další na řadě. Pan Luke ještě se hlásil, ale už tady není. Máme eh, dvě možnosti catch the eye a pokud každý z vás omezí eh, svůj čas na 60 vteřin, tak dám slovo oběma. Ještě já pokládám otázku a potom eh, odpověď pana prezidenta. Pan Papadimoulis pouhých 60 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji děkuji za vaše odpovědi. Vyjadřili jste se velice kladně k těm memorandům k Řecku. Hovořil jste o ozdravení hospodářství a já doufám, že i někteří v Aténách si to vyslechnou, protože tam se neustále hovoří o katastrofách. Zítra bude předložen, předložena zpráva komise k Řecku. A vy jste před několika týdny sám prohlásil, že Řecko dosáhlo více, než se od něho čekalo. A že opravdu přistupuje k opatřeních nikoli pouze strukturální povahy. A více je možné udělat. Pokud bude Řecko pokračovat, tak se už nemusí dále krátit mm, důchody i Mezinárodní eh, měnový fond to řekl. Takže doufejme, že už nás nečekají žádná nepříjemná eh, překvapení. Předseda přerušil, dává slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji. Já na vážu na to, co zde bylo řečeno, ale z trochu jiného zorného úhlu. Přebytky eh, řecká vláda, co se bude dít v nejbližších letech. Hovořil jste o tom, že se nebude možná muset krátit hm, důchody. Souhlasí to a pokud se toho dosáhne, tak eh, co když se přeci jen ty důchody bude krátit? A dnes jsme stále svědky snižování například úroku. A pokud se ty úroky sníží, zůstanou na nízké úrovni a když hovoříme o úvěrech, těch nevýkonných, tak jak si s nimi poradit? Kolaps určitých konceptů a vy nyní hovoříte o obligacích, kdo je bude zpracet, to znamená zadlužení státu a mých 60 vteřin. Já navážu na pana Langena. Um, současná statistiky ukazují, že některé země stagnují, některé vykazují negativní růst. Je to známka skutečného zpomalení nebo pouhá volatilita údajů. A pokud je to zpomalení, tak jsme e, příslušným způsobem vybaveni, abychom byli schopni reagovat. Děkuji. Děkuji oběma poslancům, kteří se mě ptali na Řecko. Chci vás ujistit o tom, že Euroskupina vždy bude pracovat na základě hodnocení, která předkládá Evropská komise. Já vyhodnocuji stávající pokrok v Řecku pozitivně. Řecko neobdržela dopis o eh, deficitu. Eh, primární přebytek tedy je důležitý cíl. A všechny prognózy ukazují, že Řecko ji dosáhne v roce 2019. A všechny otázky fiskální politiky se musí tedy vypracovat v tomto kontextu pod dohledem komise. Jinak k tomu dostanete také zítra zprávu. K negativnímu růstu některé příklady negativního růstu, které jsme zaznamenali. Například v poslední, tedy v posledním čtvrtletí, například Němec, v Německu to je způsobeno eh, dočasnými dopady, třeba právě v Německu eh, automobilového sektoru. Takže musíme dávat velký pozor na to, co se děje, ale neměli bychom se toho přílišně obávat, tohoto zpomalení protože tam eh, třeba v roce 2017 byl opravdu velký růst. Měli bychom využít politická opatření pro podporu růstu utržitelného. A my očekáváme, že to bude probíhat na všech, ve všech rozměrech. Děkuji. Slíbili jsme že vás pustíme v 11.30. Omlouvám se za tříminutové spoždění. Děkuji všem poslancům za účast v této debatě. Každopádně vám přejeme hodně štěstí a doufám, že ekonomika eh, bude tedy eh, růst tak, jak doufáte. A my znovu začneme pokračovat za dvě minutky. Let me, let me remind you, we are now starting with point number 15 of rapporteur Peter Simon. Nyní um, máme před sebou bod číslo 15 uh, eh, pana Simona. Je zde někdo za SAD, kdo to za něj přednese? Nemusíme čekat na pana Simona. Okay, because we have, I guess, only a few minutes for, for, for Dobrá. Pro tenhle bod máme nějakých 11 minut. Takže zahájím. Jde o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Jde o projednání pozměvacích návrhů k této zprávě. Příslušným výborem je AFKO a e, naším zpravodajem je Petr Simon, který zde není, takže za e, jeho připomínky přednese paní Pervanč Berens. Mm, děkuji. Přednesu Pítrovi připomínky v angličtině, protože mi, předlo, protože mi dal k dispozici eh, své poznámky v, v angličtině. Takže jde tady tedy o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťují parlamentu kontrolu nad decentralovými agenturami. V um, AFKu tedy za tuto zprávu zodpovídá Georg Schöpflin za EPP. Peter Simon předložil návrh stanoviska za Econ. když předkáte stanovisko, tak máte samozřejmě omezení počtu znaků, takže jeho stanovisko nebylo příliš dlouhé. K tomu jeho návrhu bylo předloženo 11 pozměňovacích návrhů. Kate Swinburne za EKR, potom Lieve Welling za ALDE. Já jsem předložila sama pět, které podepsal i Peter Simon a potom ještě další, které jsem podepsala pouze sama. Předpokládáme, že budeme hlasovat 21. ledna. Tady jde o transparentnost evropských decentralizovaných agentur. Jde o předložení přesnějšího tedy jazyka eh, oproti tomu návrhu stanoviska. Eh, takže za prvé jde o všeobecné povinnosti decentralizované agentury, za druhé o procesu rozhodování Evropského parlamentu eh, vzhledem k těmto agenturám, za třetí umístění těch agentur. Tři návrhy Kate Swinburne se zaměřují na transparentnost, jako nejdůležitější věc, abychom zajistili hodnotu za peníze pro občany, kteří jsou zastupováni Evropským parlamentem. A potom umístění agentury může eh, dosáhnout lepší rozpočtové efektivnosti a třeba například sdílením administrativní podpory. Kolega Bírenk se zaměřil na běžný rozpočtový proces žádá o to, aby se instituce dohodly ohledně role agentur. A například ty pozměňovací návrhy, které jsem podepsala s Petrem Simonem, hovoří o tom, že agentury musí jednat v souladu s mandátem, který jim byl přidělen. A e, je potřeba, aby odpověděli na otázky Evropského parlamentu nejpozději do pěti týdnů a v případě nutnosti eh, proběhnou důvěrná zasedání s poslanci, tam, kde tedy nebude možné uvolnit nějaké eh, písemné dokumenty. Umístění agentury by vždy mělo umožnit implementaci sdílených služeb těchto unijních agentur. Potom ten pozměňovací návrh, který přikládám sama, žádá komisi, aby, vyhodnotil uspořádání, aby vyhodnotila uspořádání, které se tímto bude měnit. Tady jde tedy zejména o strukturu a zprávu a řízení a zda umožňuje dostatek flexibility pro diversifikování eh, agentur. Peter Simon všem děkuje. Eh, děkuji tady všem, kdo předložili ty pozměňovací návrhy a považuje to za dobrý dodatek k návrhu stanoviska. Pokusí se zapracovat tyto návrhy do toho stanoviska, ačkoliv samozřejmě ten eh, omezený počet znaků to eh, taky ovlivní, nakolik to půjde. Děkuji, paní Beres. Je zde někdo za EPP? Není. Někdo další? Ne. Fantastické paní Gíring přišla v přesně včas, aby se vyjádřila za Alde. Děkuji, že jste na mě počkali, vážení kolegové. Přečetla jsem si s velkým zájmem eh, pozňací návrhy pana Simona. Několik z nich se zabývá důležitými tématy. Zdůraznil jste význam našeho parlamentu. To je vlastně jádro toho, o co nám jde, abychom eh, měli abychom jasně ukázali, jak chceme zlepšit komunikaci mezi decentralizovanými agenturami a našimi institucemi. Vidím, že řada z vás souhlasí se zpravodajem, že je důležité zorganizovat pravidelné příležitosti pro zainteresované strany, aby do toho eh, nějakým způsobem vstoupily. Eh, co se týče Evropského parlamentu, eh, uvítala bych posílenou spolupráce před, v průběhu a po implementaci sekundární i terciární legislativy. Na závěr chci znovu zdůraznit eh, poselství radě. V budoucnosti by Evropský parlament měl um, mít rovnocenou váhu při rozhodování umístění agentur jako spolu zákonodárce a sněmovna evropské eh, demokracie. To opravdu je pouze legitimní požadavek. Děkuji mnohokrát, děkuji také, že jste přišla se vyjádřit k tomuto bodu. Další připomínky nemáme. Ne, někdo se přece jenom přihlásil, Dartmouth. Problém s decentralizovanými agenturami je, že mají velké pravomoci a možnost ovlivňovat, jak přímo, tak nepřímo, životy lidí. A tahle, tahle práce pravomoci nejsou adekvátně přeskoumávány nebo dohledovány. To je prostě problém, když, stano, když ustanovujeme decentralizované agentury. Takže je zásadně důležité, aby tyto agentury byly dohledovány, ať už máme jakékoliv mechanizmy k dispozici. V první řadě také ze strany Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Ano. S tím taky souhlasím. Tím, tím, to, že to je decentralizovaná agentura, ještě neznamená, že nebude pod dohledem. Takže všem vám děkuji za účast a teď máme velmi důležitý bod, který nás čeká. Omlouvám se, pokud se ještě chcete vyjádřit, můžete. Ano, jeden z hlavních důvodů, proč tohle stanovisko mm, projednáváme, Eh, tady vlastně to bylo spuštěno eh, relokací eh, bankovního orgánu. To, co říkala paní Virling, je zásadně důležité. Nemůžeme mít agentury umístěny s tedy spolurozhodovacími pravomoci, když potom ty spolurozhodovací pravomoci opravdu nemáme. Eh, řekněme, že to přemístování těch agentur nebude tak časté, ale umístěvání ehm, ehm, umístování i přemístování by tedy měly být součástí spolurozhodování s parlamentem. Protože tady jde o to, aby taky Evropský parlament bral svou roli vážně a eh, co se týče dohledu a eh, odpovědnosti nad těmi agentury, to je taky důležité. ještě poslední bod, který jsem zmiňovala v svých eh, pozměňovacích návrhů, když se na to podíváte, když se podíváte na to prohlášení z roku 2012, a tam jsou velmi přesné indikace profilu a zprávy a řízení eh, role agentur a musíme být opatrní, protože asi nejsou dostatečné pro to, aby pokrývali celou škálu Eh, těch agentur, které máme. Děkuji. Eh, omlouvám se, že jsem na vás zapomněl, to, byl eh, velmi to byla užitečná připomínka. Hlasovat v Ekonu budeme 21. 22. ledna. To je zatím vše k bodu 15 a bod 16 se týká minimálního krytí ztrát pro nevýkonné expozice. Je tady pan Gualtieri jako jeden ze spoluspravodajů, takže já mm, mu dám slovo pro jeho bod, kterému potom bude i předseda. Děkuji za diskusi k bodu 15 a pokračujeme bodem 16. So, let's move to point 16. Dobře, budeme pokračovat s bodem 16, co je eh, jeden eh, ze dvou legislativních návrhů ohledně NPL. A eh, jedná se tedy o téma minimálního krytí ztrát pro nevýkonné expozice. A než dám slovo Ester, tak eh, dovolte mi, než pohovořím o samotné podstatě návrhu, tak bych se chtěl vyjádřit k balíčku. Mm, nepodařilo se nám eh, pracovat za stejného tempa u obou návrhů, ale to neznamená, že toto ponecháme stranou. Eh, oba tyto návrhy dokončíme. Vzhledem k tomu, že eh, na radě se dospělo k obecnému přístupu, tedy k té dobré práci, tak my jsme viděli možnost eh, zrychlit náš postup a to znamená, že jsme zrychlili otázku o bezřetnostní pojistky, ale také eh, jsme za tedy mm, toho běžného tempa pokračovali s tím druhým návrhem, tak abychom eh, mohli dokončit eh, tu druhou část té směrnice, aby to tedy eh, vstoupilo v platnost. A to, co se děje na radě, to není v našich rukách, ale i několik stínových zpravodajů se na to zeptalo. Tak tímto bych chtěla říci, že nikoho neponecháme stranou. My zrychlíme toto, protože k tomu jsou podmínky vzhledem k tomu, že eh, je už dosažen obecného přístupu na radě a bylo by tedy eh, logické eh, takto postupovat i ve zbytku bankovního balíčku a ehm, dát to takto tedy dát do toho hlavního proudu. Takže my to tedy zrychlíme a Samozřejmě tato směrnice je důležitou součástí tohoto balíčku, to je tedy vyjasnění z mé strany. A Ester, eh, chceš začít, prosím? Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také vám jakožto spoluspravodaji. Myslím, že budu moci být stručná. Jsem velmi ráda, že jsme se mohli dohodnout na společné pozici se spolu s pravodajem Eh, jsme pracovali a většinou to bývá tak, že bychom pracovali na výboru a museli bychom eh, zohlednit eh, pozice, než napíšeme zprávy, ale podařilo se nám vy, vypracovat něco, co je opravdu velmi přijatelné. A potom tady jsou další věci, které jsme zdědili po finanční krizi. Není to úplně poslední, ale je to ta důležitá věc. Bylo stanoveno několik eh, cílů a důležitých eh, zásad po tom, co eh, Rada už přišla se svým postojem a to za prvé, že chceme být rychlí. To neznamená, že ty ostatní návrhy se zpomalí, ale tento návrh se nám podařilo zrychlit a dohodli jsme se na tom, že budeme moci přijít s výsledkem rychle. A to by byl dobrý signál, kdybychom to dosáhli před summitem Eh, eurozóny, chceme být také pragmatičtí a chceme se držet eh, co nejvíce textu rady, abychom nalešli společné stanovisko. Jsme ambiciozní po dlouhých diskuzích eh, máme míry, všechna ustanovení pro NP, v kategorie NPL a co pro nás bylo důležité, aby to bylo jednoduché. To nás potom volali frakce, abychom to příliš nekomplikovali a Vzhledem k tomu, že máme omezený počet kategorií, máme pouze tři kategorie, máme tedy jednoduchý systém a ta zásada, podle které jsme postupovali, je, že to má být realistické. Eh, máme ehm, tu ehm, eh, Máme tedy to, eh, ten vývoj, tak jako to bylo nižší na začátku, tak jsme zohlednili zúčastněné strany a Eh, v příp- eh, týká se to v případě těch expozic, eh, které jsou nekryté po delší dobu. A potom, co se týče vašich pozměňovacích návrhů, které buď dostaneme nebo nedostaneme, tak to se týká těch potenciálně narušujících druhotných trhů. O tom se také hovořilo, na to se můžeme také rychle podívat. Potom ta otázka eh, harmonogramu, eh, jestliže se prodá NPL jiné úvěrové instituce. Eh, já s tímto nesouhlasím, ale že bychom měli, tam by se jednalo o novou zaknihovací hodnotu NPL. Ale uvidíme, jak to bude vypadat s diskuzí u pozměňovacích návrhů. Potom Eh, otázka té, toho inventáře těch eh, zbývajících eh, NPL a to je otázka tedy té ambice směrnice, pokud je o druhotný trh NPL a Eh, potom eh, to se týká toho dotazu pana Tremosy na předsedu eurozóny. A pane předsedo, vy poskytnete eh, konkrétní podrobnosti ohledně toho, jak ambiciozní bude harmonogram během příštích týdnů. Ano, ten harmonogram je ambiciozní ale eh, výbor byl někdy kritizován za to, že nepostupujeme dostatečně rychle předu a protože nyní tedy eh, jsme s to být rychlí, tak prosím, buďme rychlí. Eh, děkuji. Vy jste byla velmi efektivní, protože jste využila pouze polovinu svého přiděleného času, to je určitě dobré. Eh, hovořila jste stručně, ano, já hovoří, eh, souhlasím eh, se svojí spoluspravodajkou. Nebylo to jednoduché, existovaly různé výchozí pozice, ale já si myslím, že i když se těšíme na vaše připomínky a pozměňovací návrhy, tak já ten text považuji, stejně jak o tom hovořila Ester, že je to jednoduchý, vyvážený, ambiciozní text. A myslím si, že udržitelným eh, způsobem eh, zavádí eh, opatření, které mm, které spočívá v tom, že budeme mít obezřetnostní pojistku napříč Evropou v případě NPS, což je odlišné od opatření banka po bance. Je to intruzivní opatření, je to velmi důrazné opatření a proto bylo důležité na jedné straně to zavést, abychom eh, rozšířili eh, eh, působnost a důvěryhodnost, pokud je o snížení těchto rizik. A na druhé straně je důležité, aby to bylo udržitelné, aby se zabránilo neočekávaným důsledkům a to, že bychom tlačili malé a střední podniky do insolventnosti. A proto my jsme se snažili zabránit těmto rizikům krokům a je tam pouze jedna výjimka, o tom hovořila Ester, já potom eh, pohovořím a to jsou ty druhotné trhy, ty specializovaní aktéři, kteří fungují na druhotných trzích. Ale já si myslím, že eh, to, co navrhujeme, je vyvážené. A chtěl bych také poděkovat eh, rakouskému předsednictví rady, protože se nám velmi do, mohli jsme stavět na velmi dobré práce na velmi dobré práci na rady, tam byla jednotná podpora, došlo tam ke kompromisu, ke, ke, ke konsenzu. A ten e, náš návrh je e, e, variací toho textu rady. My jsme na tom textu rady stavili a do, doplnili jsme tam některá ustanovení, třeba ta, co se týkají zjednodušení a také, že se na to musí nahlížet jako na pilíř 1 a že máme ještě pilíř 2 je tam tedy o trošku eh, delší období eh, pro to eh, hodnocení a to je právě to, co poskytuje pilíř 1. A v pilíři 2 je možnost jít rychleji či důrazněji, posoudit to banku od banky, úvěr od úvěru, tedy takovýto přístup. Takže i když to není úplně tak, jak bych to udělal já, tak na druhé straně to řeší eh, otázku problému pilíře 1, pilíře 2, že tam je tedy eh, delší období eh, pro to automatické poskytování a je tam také působnost pro to, aby pro ten pilíř 2. Jak už jsem Eh, řekl, eh, tady se jedná tedy o ty nekryté, eh, takže za tři roky potom plné krytí a potom, když se díváte na 0,0 pro jednom až dvou rok letech, to neznamená, že to je 0,0, ale to je účetní metoda. Takže tam, to znamená, že ve skutečnosti tam je krytí, ale je to krytí, které je uh, řízeno těmi uh, účetními pravidly. A potom to dodatečné krytí, což je nad rámec těch účetních pravidel, tak to je to, co poskytuje ta pojistka. A myslím si, že je logič, logičtější, aby ten, ta účetní zásada, abychom, abychom se mi tam nechali na dva roky a potom bychom tam měli ty 4 uh, eh, procenty uh, po těch eh, několika letech. My zde souhlasíme s radou, pokud jde o rozdělení eh, mezi eh, krytím nemovitostmi, těmito aktivy a jinými aktivy. A ta druhá část je náročnější, tedy ten, ta kratší doba. A když máte movitá aktiva, tak, která máte v průměru, tak si myslím, že má smysl, aby tam chom eh, měli toho víc 100% po devíti letech. A potom eh, je to trošku eh, měkčí a proč jsme tady chtěli tu, tuto křivku. Protože 4, 5, 6 let jsou klíčové roky, kdy se musíte rozhodnout, to, co uděláte s tím nespláceným úvěrem. A pokud tam bude nějaká špatná pobítka, tak nezachráníte tu firmu, kterou chcete zachránit, a tedy v té eh, situaci, která vzbuzuje obavy. Takže musíte tam mít tedy to krytí a to vám eh, poskytuje tu bezpečnostní síť, ale pokud jdete eh, příliš dál v tom třetím nebo čtvrtém roku, tak by to byla negativní podmínka a to je co se týče efektivní zprávy kolaterálu. A pokud ta křivka jde rychleji, tak na druhé straně zabráníte tomu opačnému, té opačné pobídce. Takže když skombinujete tyto e, pobídky, e, tak e, pomocí té křivky, kterou navrhujeme. A už nemám, co bych další dodal k tomu dalšímu bodu, protože to je eh, zřejmé a chtěl bych ale zúraznit pouze eh, jednu věc. To je eh, věc, kde jsme neměli čas nalézt společné řešení a je to tedy ten jediný bod, který jsme nechali otevřený a to se týká těch aktérů, kteří jsou regulováni, to jsou tedy banky, zatímco máme jiného aktéra, který není regulován, který kupuje a spravuje nesplacené úvěry na tom druhotném druhotném trhu. Takže je důležité, aby se netrestaly eh, tyto eh, nebankovní aktéry vůči těm bankovním aktérům, takže, protože jinak bychom měli pobídky, které by zvýhodnily eh, jiné finanční aktéry a tyto aktéři nemají pravidla tak, jako mají banky a měly by tedy příznivější podmínky. Myslím si, že je důležitá zásada rovných podmínek a že je důležité, abychom neměli Eh, negativní eh, povídky v situaci, eh, kde existují nějaké obavy, kdy firma by mohla získat financování a jiné entity by mohly spravovat kolaterály a NPL. Myslím si, že musíme najít řešení jsme eh, ochotni to dělat společně a zohledníme vaše podněty, vaše pozměňovací návrhy, tak abychom nalezli vyvážené eh, řešení eh, pro, ty, pro tento zbývající otevřený problém. E a nyní za EKR Bernd Luke za Sandra Donca. Ano, děkuji, pane předsedo. V skutku, já jsem tuto zprávu nyní převzal ze, od Sandra Lunce, který se stal belgickým ministrem obrany. E, proto e, nehovořím ani tak e, za něho, ale co by nový stínový zpravodaj spíše za sebe. Děkuji oběma zpravodajům za tu práci, kterou už odvezli. Ono už v té diskusi, kde co zaznělo, já se tedy soustředím na ten poslední bod, který nakousal Roberto, totiž tržní struktura a efekty jich se potenciálně můžeme obávat, případně na něž musíme dát pozor, pokud banky na druhotném trhu pak aktivně působí, zda budou podřízeny stejným pravidlům jako na tom eh, primárním trhu, protože i tam může docházet k narušování hospodářské soutěže mezi bankovními a nebankovními ústavy, případně e, ty bad banks, ty špatné banky by mohly se ocitnout v nevýhodě, což, jak Roberto řekl, my nejsme pro, protože když pak budou mít ty úvěry v selhání, tak nechceme, aby se to dostalo do odvětví úplně neregulovaného. Jinak pokud chceme zavádět výjimky, z pohledu regulace, tak je otázka, zda na sekundárním trhu dáme možnost vybalancovat eh, úvěry v selhání, například, že by tam byl nižší požadavek na vlastní kapitál, zda to teda vyvážíme, aby o ně byl větší zájem těmito záležitostmi. Když tedy budeme vytvářet tyto nové možnosti, tak musíme dát pozor, aby se to neustále neposouvalo od jednoho kupce e, na druhého, nepřeprodávalo a nakonec to znovu skončí u té banky, kterou jsme se snažili odložit. Zatím se zdá, že zde mezi oběma zpravodají vládne jednota v tom, jak to řešit. Já se na všechno podívám dopodrobna a pak předložím své pozměňující návrhy, ale doufám, že se dopracujeme rozumného řešení, protože jde o nastolení robotního trhu s těmi úvěry v selhání a zároveň i určité udržitelnosti. To je samozřejmě v zájmu nás všech a to je ode mě vše pro tentokrát. Já vám děkuji, říká předseda, a za Alde Ramon Tremosa. Děkuji, pane předsedo. V podstatě nemám, než eh, abych poblahopřál, jak jste to zvládli. Já jsem původně byl spíše skeptický vůči případnému společnému výsledku či společnému pohledu, ale teď vidím, že moje úloha spíše bude spočívat v tom, že to vylepším a vynasnažím se, abych byl užitečný. V pondělí jsme už vypracovali eh, pozměňovací návrhy. Já jsem se tázal svých kolegů a dostavím se na diskusi právě s tímto cílem. Snažit se pomoci a přispět svým dílem k vylepšení tohoto legislativního balíčku. Nyní už pouze co by námět, zmíním pár záležitostí. Proč se, či co si myslíte o možnosti zahrnout do Eh, rozsahu působnosti nikoli pouze banky, ale rovněž i jiné, například úvěrové společnosti či jiné finanční společnosti. A jak si myslíte, že by mohla pomoci EBA, například při nastavování nějakých guidelines eh, u těch backstopů, u těch pojistek? Tím bychom se mohli zabývat. Vím, že komise počítá s tím, že eh, expozice eh, u těch úvěrů v selhání může skončit tím, že nějaká firma víceméně nejsní schopná si s tím poradit. Tam se hovoří o 80%. To nám vyhovuje. A pak ještě poslední věc, já už jsem se o ní bavil s panem ministrem Centenom. Všichni jsme zajedno v tom, že úvěrové ústavy musí mít příslušné rezervy a krýt případné ztráty v rozvahách. Ale každý stát má jiný systém a jiný přístup k těm úvěrům selhání. Některé státy nakopnout ten postup insolvenčního řízení dříve, některé později, některého nemají vůbec. Takže jak to budeme schopni zapracovat do jednotného právního rámce. A když máme směrnici Eamon, tak bychom měli zvážit i možnost nastolení povinného generalistického, tedy obecného přístupu k, této, k tomuto zádrhelu. Takže to jsou moje nás, náměty pro diskusy. Sven Giegold, děkuji pane předsedo. Spoluspravodajové, milí kolegové, my jsme se snažili řádně zvážit návrh textu, nasloucháme a souhlasíme s celou řadou věcí, které se zde zmínili. Nicméně musím říci, že se domníváme, že celá ta diskuse o tom, jak nastavit harmonogram, který si bude um, nějakým způsobem radit s těmi úvěry v selhání, tak tady to nás klamalo 9 let a tam budeme mít nekryté úvěry v selhání a tam 8 let to nebude vůbec kryto žádným koradelálem. To není obecnotný přístup, nevede to k snižování rizik v rozvahách evropských bank. A právě náš parlamentní přístup. Tady se v té zprávě dokonce i oslabuje to, s čím pracuje rada, která už i tak oslabuje takový slabožský přístup komise a to je ještě více zjevné, když srovnáme to, co je na stole s pravidly, která už platí v USA. Tam máme regulatorní rámec a rozpočtový rámec, tam se hovoří o kolaterálu, který musí mít výši mm, úvěru v selhání do 6 měsíců poté, co něco bylo prohlášeno za NPL. Takže si porovnejte 6 měsíců v USA a 9 let v Evropě. 9 let má banka na to, aby zajistila ehm, to krytí. V září roku 2018 se jasně ukázalo, že výsledky striktního regulatorního přístupu k úvěrům selhání funguje. Americké banky mnohem rychleji reagují tím, že se snaží snižovat eh, podíl úvěru v selhání. Expozice dosáhla vrcholu brzy eh, po eh, krizi, tak v roce 2016 Eh, ve srovnání s rokem 2009 už byla situace ozdravená. A nyní víme, že finanční trhy v Evropě závisí na bankách ještě více než v USA. Eh, takže to srovnání je velice markantní. Zkušenosti v USA ukázaly, že banky jsou schopny se poprat eh, i e, ze situací do svízelnou, pokud ta pravidla na ně uvalíme. Je třeba pracovat nikoli s bankstopem, ale addendum EPP, to je to nejpřísnější, co v současné době v EU je. A pak ještě je ten nezmíněný problém a já ho pojmenuji. Víme, že bez zásadního post- pokroku v oblasti snížení rizik se nikdy nedostaneme k situaci, kde budeme schopni nabídnout pojištění vkladů, které kterémukoliv vkladateli v Evropě nabízí stejné řešení, stejné krytí a rovněž musíme mít i jednotný backstop pro uh, společné řešení problému bank. Takže to, že zatím pojištění vkladů není na cestě, brání všemu ostatnímu. Pokud chceme euro posílit, tak musíme být přísní v tom obezřetnotním backstopu pro úvěry v selhání. Takže já silně radím, abychom šli touto cestou. My, co by zelení, jsme přesvědčeni, že urgentně potřebujeme minimální normy pro úvěry a služby. Nebudeme akceptovat, že malí podnikatelé bankrotují, lidé ztrácí střechu nad hlavou. Máme Blackstone, Intensa San Paulo Eh, Sadros, ti si nakoupí úvěry v selhání z těch eh, špatných bank a pak eh, se to odrazí na životě evropského spotřebitele. Musíme pokročit ve směrnici o úvěrech v selhání. Nesmíme se smířit s tím, že to na radě uvázlo uvízlo, musíme i s nařízením, i se směrnicí sami pracovat dále. Děkuji. GUE, mat karty. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou děkuji spoluzpravodajům. Ten návrh zprávy se nám zamlouvá. Eh, co se týče prozatímního harmonogramu, eh, návrh komise nás přesvědčuje, nepočítáme s žádnou změnou. Naší klíčovou prioritou v tom balíčku je eh, lepší ochrana od před těmi jestřáby, před těmi agresivními eh, fondy a eh, institucemi. Banky by měly například mít doložku, když si někdo bere hypotéku, že jeho hypotéční úvěr nebude odprodán třetí straně. Ale hlavní věc tedy je dopracovat tu směrnici. Ale zároveň, když se máme opatření o promíjení splátek, tak tam musí být možnost, aby je banka využila. To je dobré, ale práva spotřebitelů nejsou zmíněna. To, co minulý měsíc publikovala EBA, je dobré, vstřícné a parlament by měl využít této příležitosti, aby banka byla právně povinna um, zvážit um, potenciální nebezpečí pro um, ty, kteří si berou hypotéku a nesmí zacházet s tím hypotéčním úběrem tak, aby eh, to způsobilo lavinu. A pak otázka, zda podobné instituce v členských státech by měly být zahrnuty do těchto podmínek, do této oblasti působnosti v Irsku panuje velký zmatek například u dělených hypoték, zda by měly být kategorizovány jako úvěr v selhání. Minulý rok se vysvětlovalo, že část toho úvěru by měla být Eh, funkční, tedy klasifikované jako funkční a pouze část jako v selhání. Eh, zajištěný, nezajištěný dluh, tam se musí pokračovat v diskusích. Doufám ale, že obecně parlament vyšle silný signál, že hájí práva spotřebitelů a že to dělá ve správný čas. Děkuji. Marka Valiho tady nevidím, ani pana Zanyho. EFTD ani ENF zdá se nejsou v sále. Hlásí se někdo do Catch the Eye? V opačném případě závěr. Dobrá. Děkuji kolegové. Bylo to osvěžující si vás poslechnout, zejména tím, jak zelení překonali liberály, co se týče striktního přístupu k věci. To tady musím veřejně prohlásit. A já v tom smyslu tedy se cítím blíže zeleným než liberálům. Jak jste poukázali na, na to, že v USA je pouze to šestiměsíční půlroční okénko, na to jsem poukázala už v prvním kole vyjednávání s jinými zpravodajů. A proto mi hraješ do noty, Svene. Bohužel, ale musím říci, že jsme zřejmě v menšině. Máme tady ale pana Lukeho. Takže co, kdybychom se konstruktivně spojili, co by malé frakce a něco s tím udělali? Ano, zpracujme tedy liberály. A nyní něco, co se rozhodně musí dostat na přetřes debata mezi námi vyzněla v tom smyslu, pokud pracujete s alternativami, tak můžete pracovat s delším časovým obdobím, kdy to ta banka stoprocentně pokryje, anebo dáte té bance jenom určitou procentní sazbu, ale pak bude ten čas kratší. Takže já nejsem ochotná se smířit s tím, co říkají liberálové, že by tam mohlo být pouze 80% krytí bez toho, aby se zkrátil čas, který na to budou mít. My, spoluzpravodajové, jsme o tom extenzivně hovořili a tím, že jsme nakonec se shodli na 100% krytí, tak ten čas je trochu delší. Ale ta diskuse by se mohla opakovat do nekonečna, proto už to nechci znovu otevírat, tu pandořinu skřínku, takže proto chci jenom všem vysvětlit, že jsme se rozhodli právě takto. Celá řada skupin se různým způsobem vyjadřovala k otázce, zda by měly pod to spadnout i jiné úvěrové instituce, finanční instituce, případně tržní struktury, zda nedáváte eh, mimochodem jakoby výhodu těm bankám, které jsou zahlceny těmi úvěry v selhání. Já si myslím, že nejdříve se to musí v tom nařízení propracovat a pak v té směrnici se budeme lépe zabývat, se nám bude lépe pracovat s otázkou zajištění ochrany pro vkladatele či držitele těch úvěrů, ale nechám se přesvědčit. Děkuji tedy za vše, co zde zaznělo, budu se těšit na další spolupráci a na závěr samozřejmě ještě poděkuji sekretariátu za veškerou pomoc a i práci, kterou odvedl. Thank you. I join it. Děkuji. Upřímně řečeno, jsem trošku překvapen eh, tím, co bylo řečeno, taky logickým propojením mezi první částí vašeho vystoupení a tou druhou částí. Protože v podstatě to, co říkáte v první části, by způsobilo ty problémy, kterým chcete vyhnout ve druhém části. Pokud musíte nutit banku, aby prodala aby šla do hedge fundu okamžitě, tak potom je jasné, že práva malých a středních podniků, hypotéky a to, to je prostě samozřejmě, oni se eh, snaží eh, získat zpět ztráty, lidi pošlou domů a přesně to nechceme. Na druhou stranu, seriózní a přísný systém povinného krytí nevýkonných expozic. Když se o tom pobavíte s, členský, eh, tedy s malými střední podniky, tak ono to, tam je poměrně velký rozdíl mezi opatřeními pilíř 2, kde vlastně exposure um, traded by credit a tak dále. Možná si řeknou, tenhle úvěr je třeba dobrý a um, ty ztráty eh, možné tedy eh, stojí za to, ale v případě, kdy to budou považovat za nezbytné, tak máme pilíř jedna, který je povinný pro všechny. A proto všichni na radě také dospěli k názoru, že jsme tedy byli schopni nalézt řešení, odblokovat eh, tohle téma. A sice bezprecedentně rychle. Takže jsme zavedli nové prvky do bankovních pravidel. Takže já vůbec to nepovažuji za něco neefektivního. Já si myslím, že to byl bolestný kompromis pro obě strany. Ujišťuji vás, že pro obě strany. To je tedy z definice kompromis, takže nikdo samozřejmě není naprosto uspokojen, ale není to ani příliš mírné vůči některým, naopak. Já si myslím, že to je poměrně vyvážené řešení. Já si myslím, že k tomu bychom měli prostě přepostovat seriózně. Nedělejme tady jenom nějakou propagandu svým tématům. Jsme tady, abychom eh, realizovali bezprecedenční práci na zásadní reformě bankovních pravidel. Souhlasím naprosto s tím, co říkal Bert Luke. Vaše dilema je přesně tím dilematem, s nímž se všichni potýkáme. Na jedné straně nechceme poskytnout eh, výhodu neregulované entitě, která jak říkala GUE, nemusí mít nejlepší zprávu eh, řízení. Možná prostě jim nejde o poskytování dalšího financování, nebo to ani není možné, protože to nejsou banky. A opravdu potřebujeme najít řešení, je tedy v případě toho zajištění. A text eh, rady je ještě potřeba dobře vyjasnit. Zatím ho máme tak, jak je. Pokud ten kalendář začne v roce 1 a bere v potaz míru té půjčky, když tedy bereme v potaz původní hodnotu, může to být udržitelné, to je tedy jedna z možností. Nechává to otevřený problém nejištěných, nezajištěných a tady to vlastně nechává manévrovací prostor proto musíme hledat způsoby, jak zajistit férová pravidla, aby nebylo možné obcházet eh, pravidla eh, nebo ty nástroje. Na tom budeme pracovat. A vítáme konstruktivní návrhy. Asi se shodneme na tom cíli, na těch pojistkách a teď prostě musíme nalézt správná řešení rada je zatím nenalezla, protože to není lehké. Ale parlament by určitě k tomu mohl přispět. Pak samozřejmě zvážíme taky všechny další pozměňovací návrhy, další prvky, vodítka a podobně týkající se například ochrany spotřebitelů, tohle obezřetnosti nařízení. Tak je velmi důležité, abychom tu směrnici už měli. Takže děkuji mnohokrát. Harmonogram je poměrně těsný. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 23. listopadu ve 12. Předložte prosím ty návrhy v angličtině, aby se to zjednodušilo. To nám umožní, abychom 6. prosince měli projednání návrhů i hlasování v jednom. Takže děkuji mnohokrát. A nyní máme pauzu do 14.30, kdy začne veřejné slyšení s Daniel Moju. A potom budeme pokračovat tedy naším eh, programem.